Hello everybody, good morning. Dobré ráno všem. Myslím, že můžeme začít. Nejprve musíme přijmout pořad jednání. Máte nějaké připomínky nebo návrhy na změny pořadu jednání pro dnešní zasedání? Ne, takže je to schváleno. Tlumočení dnes jde do všech 20 jazyků včetně vašeho, pane Kasa. Nejprve si poslechneme od různých zpravodajů, různých dokumentů, pokud jde o naše portfolio ohledně trialogů. První bude 883. Zpravodajka paní Bischoff nám poskytne informace. Děkuji. Dobré ráno všem. Děkuji paní předsedkyně za příležitost hovořit o jednáních a aktuálním stavu, pokud jde o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Jak všichni víte, a už jsem říkala i minule, je to velice složité a komplikované jednání. Už tomu tak bylo od začátku jednání před volbami do Evropského parlamentu. Tam se dospělo k předběžné dohodě, která potom ale selhala na radě. V tuto chvíli se nám na jedné straně podařilo zachovat těch 80%, které už byly víceméně vyjednány a víceméně odsouhlaseny a zaměřit se na některé nedořešené otázky, které jsou sami o sobě složité, ale skutečně se zabývat tím, zda můžeme dospět ke kompromisu. Jak víte, proběhlo osm trialogů před volbami a teď jsme měli tři schůze trialogu po volbách. Nyní je finské předsednictví, která má velice uzavřený mandát, nenechává tam moc prostoru pro jednání a je poměrně obezřetné a máme radu, která je velice rozdělená v každé z těch otázek, kde chceme dospět ke kompromisu. Takže my jsme alespoň na tom posledním trialogu jsme identifikovali nějaké cesty, kde můžeme dospět k balíčku, který by mohl být funkční. Finské předsednictví se snažilo v radě získat feedback k těmto bodům, ale upřímně musím říci, že jsme v situaci, kdy jsme měli rumunské předsednictví, které bylo, které skutečně na to tlačilo, velice se tomu věnovalo a nevyšlo to. Nyní máme finské předsednictví velice opatrné, které se pohybuje velice obezřetně a myslím si, že pokud budeme realističtí, tak doufejme, že to chorvatské předsednictví bude něco mezi, takže snad to bude fungovat snad se nám podaří dospět ke kompromisu. Takže příští zasedání budeme mít 12. ale tam půjde spíše o shrnutí toho, co jsme dosud dosáhli, abychom měli určitou kontinuitu potom s chorvatským předsednictvím. Myslím, že musíme mít na paměti, že máme novou komisařku Nikola Schmidt, a musím říct, že Marian Tyson jako komisařka byla velice nápomocná. Dělala všechno, co mohla, aby usnadnila kompromis a opravdu jí chci poděkovat za tu práci, kterou odvedla a za to, o co usilovala. Takže nyní budeme pokračovat, uvidíme s chorvatským předsednictvím, ale myslím, že bude důležité, abychom pokračovali v tom duchu, že musíme toto téma dokončit v zájmu těch mnoha mobilních pracovníků, kteří nám důvěřují, tak aby Evropa pomohla vyvinout koordinaci, tak aby byli dobře chráněni a také, aby nedocházelo k žádnému zneužívání, ke kterému teď dochází. Děkuji moc, paní Bišov. Já musím říci, že je to skutečně složitý trialog, protože je to velice obtížné téma, jak všichni víme, protože skutečně rozděluje zájmy členských států spíše je rozděluje, než by je spojovalo, takže je to obtížné. Druhá informace by měla přicházet od pana Radke, Pravodaje, pokud jde o změnu nařízení u minimálních požadavků na maximální denní a týdenní dobu řízení, ale on tady není, přijde později, takže toto odložíme. Třetí bod je zpravodajka paní Maxová, která nám poskytne informace ze svého trialogu. Prosím. Děkuji za slovo. I will speak Czech. Ehm, krásné dopoledne, dámy a pánové. Ehm, ráda bych vás seznámila s průběhem třetího trialogu, ehm, který proběhl v pondělí 24. listopadu. Všechny otázky bohužel zatím nebyly vyřešeny. I když se jednání trialogu protáhlo do pozdních nočních hodin, nicméně byla vyjádřena vůle ze všech tří stran komise, rady i parlamentu eh, tento file dokončit eh, ještě za předsednictví Finska. Předchozí trialogy proběhly 3. října a 5. listopadu. Část o vysílání řidičů se prozatím řešila zejména na technické úrovni, ale některé důležité elementy, které se týkají výboru EMPLu a TRANu, byly ponechány do politické debaty, která nás čeká. Zejména se týká otázku řidičů ze třetích zemí, u nichž výbor pro zaměstnanost se zabránit jejich zvýhodnění oproti řidičům našim, to znamená z Evropské unie. Parlament bude tlačit na co nejsilnější text pro Evropskou unii. Eh, mezi další otevřené otázky u vysílání řidičů eh, je za prvé začátek flexibility, flexibility dodatečných aktivit, eh, což je nakládka a vykládka při bilaterálním transportu. Za druhé výjimutí bilaterální přepravy pasažérů z pravidel vysílání řidičů. Za třetí dovysvětlení dlouhodobého vysílání řidičů a poslední datum počátku působnosti pravidel. Schoda panuje na těchto bodech. Výjimutí bilaterálního transportu z pravidel postingu, v případě transportu mezi členským státem, kde má firma sídlo, a jiným členským státem, výjimka pro operace 1 plus 1 a 0 plus 2 a zbylé operace, které se týkají i kabotáže, budou podléhat pravidlům postingu. Předběžně jsme uzavřeli otázky týkající se lepšího enforcementu, posting declaration, lepší výměna informací pomocí IMI a ERU, přímý přístup do systému risk ratingu. Co zbývá dořešit především v otázce politických? Synchronizační klauzule, režim vysílání pro autobusy, kde se tedy značně lišíme, Eh, Evropská rada navrhuje 4 plus 4, kdežto Evropský parlament 1 plus 1. Dalším je režim vysílání pro intragroup posting. O, o čem jsem hovořila, je vztah Evropské unie a třetích zemí. A další politická je dovysvětlení dlouhodobého postingu. Co se týká dalších trialogů, všichni jsme odhodláni vyjednávat Eh, zjišťuje se prostor pro další trialog, eh, který by měl podle mých informací proběhnout příští týden 11. 12. někdy ve večerních nočních hodinách. Eh, je možné, že se jednání protáhne, je možné, že se nedohodneme, ale jsou už poslány eh, kompromisy od Evropské komise, které se nyní zpracovávají do čtyřsloupcového eh, materiálu, který nám bude předložen a jak říkám, všechny strany jsou velmi ochotné se domluvit, ale jsou tam určité červené linie, eh, jak ze strany Evropského parlamentu, tak ze strany Evropské rady, tak uvidíme, jaká, jaké kompromisy našla Evropská komise. Děkuji. Thank you very much, Madam Max. Now the... Děkuji moc, paní Maxová. A nyní poslední bude informace ohledně Erasmu, programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Spravodajkou je paní Ginel a pochopila jsem, že nedávno proběhl druhý trialog na začátku listopadu, takže prosím. Děkuji. Ano, takže já jsem eh, dostala tu agendu v, mm, v září, konaly se tři trialogy, poslední se konal 19. listopadu, dvě stí, schůze stínových a řada technických jednání jak na interní úrovni, tak i s komisí a s radou. A příští trialog se bude konat eh, v pondělí, příští týden 9. prosince. Takže ještě bych chtěla říci, že jsou zde otázky článku 14, týká se to rozpočtu, potom článek 17 eh, eh, a 16, co se týká třetích zemí, takže a to je eh, součástí toho vyjednávacího boxu o víceletém finančním rámci, takže o tom jsme zatím nemohli diskutovat. A teď pokud jde o hlavní dohody, ke které jsme dospěli v průběhu vyjednávání, takže za prvé se uzavřela provizorní dohoda o článkách 1 až 13 s některými výjimkami, což je vzdělávání dospělých například a i Týká se to sportovních akcí, takže mm, to ještě je třeba projednat. Potom eh, v novém programu Erasmus+, Plus tam bude i odkaz, explicitní odkaz eh, eh, na článku 3 na ty kvalitní, na, na ty tedy mm, pracovníky, na těch různých jaksi vysokých kvalitních funkcích a potom zaměstnatel, zaměstnatelnost. A dále Evropská komise a my jsme se dohodli, že příští program Erasmus+, že tam bude kapitola, která se bude týkat inkluze a explicitní odkaz na předfinancování, což bude specifická forma, jak pro podporovat tyto osoby, které nemají takové příležitosti. A kromě toho se tam zde, je zde článek 21 eh, eh, charty základních práv, na kterou zde máme odkaz a mm, potom jsou tam komplikovanější témata a parlament eh, od samého počátku měl za to, že je třeba více se angažovat ve všem, co se týká eh, mm, plnění programu Erasmus+, eh, v rámci vyjednávání o finančním rámci, do toho třeba i více se angažovat a potom je to otázka governance a vyjednávání o programech. My jsme dospěli v druhém trialogu k matatelných výsledků a mm, zde parlament Eh, eh, je, teď tedy má za to, že tyto otázky, které zbývají ještě k vyřešení, se musí řešit na politické úrovni. Zde je třeba, aby parlament měl více pravomocí v tomto. Je pravda, že v tomto je rada docela flexibilní. Zde máme některé alternativní návrhy, sice které ale nejsou dostačující, jako například Consultation Forum, který by se vytvořilo, což je takové, taková forma, jak více zapojit parlament do tohoto rámce. A finské předsednictví má za to, že mm, mm, zde je, mm, že tento návrh má dostatečné pozitivní impulzy, které, eh, a že, ale pořád jsou zde články, které jsou ještě nevědnané, 1 až 13 a potom další, jako jsou ukazatele, například články o ukazatelích. Potom článek 18, to se týká přímého a nepřímého řízení programu. Jeden z prog- bodů, které jsou ještě nevyřešené, tak to způsobilo velké problémy na technické úrovni a konkrétně zde se hovoří o revizi úrovní finanční podpory a e, týká se to nákladů na živobytí v dané zemi a potom e, údajů Eurostatu. Takže uvidíme, jak to, to se vyřeší. A dále, pokud je ukazatele, zde jsme e, zaznamenali pokrok v té struktuře těchto ukazatelů a architektuře programu. Zde my jsme chtěli i zde mít takovou přílohu s, ukazateli, s ukazateli, které by byly přílohou. A zde rada nakonec to akceptovala, takže uvidíme, jak se to pak bude aplikovat. Dále, pokud jde o nové eh, iniciativy, eh, které se týkají mládeži, mládeže, Evropské univerzity a podobně, takže ve Štrasburku se konalo technické jednání a zatím ale ta jednání se zmrazila, zastavila a uvidíme, jak to bude s těmito novými iniciativami. Omlouvám se, paní Chinel. Měla byste hovořit pomalej, aby se to vůbec dalo tlumočit. Je to příliš rychlé. No, chápu, že vás, že jste že vás ta problematika velice zajímá. Takže na e, minulý týden ve Štrasburku se konalo technické jednání, ale potom e, zatím tedy vyjednávání e, se zastavila a uvidíme, zda budeme pokračovat v vyjednávání o těchto nových iniciativách. My máme za to, že všechno toto je propojeno s finančním rámcem. Proto je třeba vyřešit především otázku rozpočtovou a by hm, zde hm, byly jasné ty alokace z rozpočtu. A zatím tedy vyjednávání se zmrazila, je to, protože to je propojeno s rozpočtem a ten rozpočet zase odvíjí od víceletého finančního rámce. A zde hm, doufejme, že tento program bude dojednán ještě za finského předsednictví. Děkuji. Thank you very much for all the information. Mnohokrát děkuji za tyto informace a nyní bychom se měli dát eh, dostat ke zprávám delegací. Jsou tady dvě. Na konci října první předseda paní Jongarius, no, takže stačila by nám krátká zpráva od vás ohledně delegace do MOP. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, byla to skutečně eh, zajímavá návštěva a opravdu nabitá. Eh, bylo tam spousta lidí během tři čtvrtě hodiny z různých oblastí MOP také tam byla zvláštní schůzka zaměstnavatelů a zaměstnanců a já se domnívám, že na jednu stranu doufají v podporu tohoto parlamentu ve smyslu podpory nové úmluvy MOP. V minulé červnu jedná se proti o obtěžování na pracoviště. Kdyby došlo na ratifikaci členských států, tak to bude daleko rychlejší. Myslím si, že to je jedna z věcí, na kterou bychom se měli podívat. A také vzhledem k tomu, že se jedná o zasedání oslavující 100 let práce, tak je také dobré se podívat na to, čemu říkají budoucí práce, což je způsob, jak ze široka to definovat Nicméně týká se to měnících se pracovních smluv, práce na platformách a domnívám se, že se tady také provádí velký díl práce. Zároveň EPSCO v říjnu a finské předsednictví jak si přednesli, jak pokračovat na toto téma budoucí práce, že to zařadili na svůj program. Mohli bychom to zařadit i my a pořádat tady MOV v Bruselu, aby také prezentovali svou deklaraci při stoletém výročí a jak si představují následné práci. A já si myslím, že pro nás by bylo také zajímavé se podívat na studie v oblasti minimální mzdy a sociální ochrany. Celá ta otázka sociální ochrany pro všechny také mají k dispozici zajímavé studie v Ženevě, Dívám se kolem sebe, jestli se k tomu někdo chce vyjádřit, ale jinak řečeno, byli rádi, že jsme se dostavili, pracují na podobných tématech, na kterých pracujeme nebo budeme pracovat my. Takže ten den byl rozhodně velmi nabitý a my jsme pak byli velmi vystresovaní po té návštěvě, ale určitě to bylo užitečné. Mnohokrát děkuji za zprávu delegace, budoucí práce, minimální mzda a minimální sociální ochrana. To jsou témata, na které bychom se měli v našem výboru zaměřovat, takže by bylo dobré s Mezinárodní organizací práce na těchto tématech pracovat. Myslím si, že to je číslo 119. No. Ta úmluva proti obtěžování na pracovišti, měli bychom to sem zařadit a myslím si, že to jde eh, v souladu s naším myšlením, že my se také snažíme tlačit na pracoviště bez násilí, bez nátlaku. Teď se dívám na Roberta, ale myslím si, že by možná bylo dobré mít něco eh, k tomuto zrychlenému postupu, který propagují, protože no, pokud budeme schopni zrychlit ratifikaci této úmluvy, tak to rozhodně bude v souladu s našimi prioritami, prioritami parlamentu, našeho výboru a dalších výborů. Výborně, už jsem si vyslechla od Andrease, že dáte dohromady něco spolu písemným postupem a že si řeknete, jakým způsobem od MOP dostat informace, co nejlépe a jak pokračovat v práci na těchto třech tématech. Mnohokrát děkuji. Paní Rafaela, eh, vy jste měla dotaz k Erasmu? Ano, mnohokrát děkuji. Já mám dvě velice krátké připomínky, pokud jde o Erasmus. Ano, jsme rádi za akceptaci dedikované kapitoly o inkluzní strategii a pokud jde o řízení programu Erasmus, tady je e, zásadní, abychom zaručili e, přehled Evropského parlamentu nad delegovanými akty, aby bylo možné je monitorovat rok po roku. Stakeholder Forum, jak eh, navrhuje finské předsednictví, to není dobrá náhrada. A v neposlední řadě bych eh, ráda poukázala na význam odborného vzdělávání. U nás v Nizozemsku máme systém, kdy studenti eh, mají odborné vzdělání na hm, druhém stupni a pouze pak eh, mohou dosáhnout na vyšší odborné vzdělávání. A měli by mít a mají nárok na Erasmus, takže jejich účast je zásadní, protože já si myslím, že to je základ eh, toho, o čem tady mluvíme. Inkluze. Zohledněte to prosím, protože jinak tady bude v Evropě hodně studentů, kteří jak se vypadnou z tohoto studentu a nebudou moci dosáhnout na Erasmus tak jako jiní studenti. Mnohokrát děkuji. Myslím si, že to je na další setkání stínových zpravodajů, ale děkuji za informaci a ještě od vás. Jenom jsem chtěla říci, že jak jsem již vysvětlila, takže my ve druhém triálku jsme jednali otázku governance, protože pro nás je tedy neakceptovatelné ten návrh, který nám byl předložen, předložen a proto náš postoj je velice jasný, pokud jde o možné změny eh, v roce v na rok 2021 až 2027 i jaksi v kontextu mm, příštích vyjednávání o tomto programu. Ano, souhlasím, že je asi nejlepší to podniknout na zasedání stínových zpravodajů. Dále zpráva naší delegace do Chorvatska. Té předsedal pan Kaza, takže stručnou zprávu od vás, pane Kazo. Ano, opravdu velmi stručně. Všichni členové dostali zprávu v e-mailu, měli jsme se sejít s eh, poslanci parlamentu a různými sociálními partnery, abychom si promluvili o sociální situaci a pracovní trhu v Chorvatsku. Také jsme mluvili o implementaci práva Evropské unie a využití různých eh, finančních nástrojů eh, v různých členských státech. Měli jsme možnost se setkat se zástupci různých organizací, kteří jsou aktivní v oblasti práce eh, mládeže. Také jsme se eh, setkali se zástupci Ministerstva sociálních věcí, mládeže, sociálními partnery, vládními agenturami a také zástupci chorvatského parlamentu. Také jsme se setkali s ministerstvem práce a sociálního systému, dále a to bylo nejzajímavější návštěva projektu financovaného z ESF. To bylo užitečné a zajímavé. Musím poděkovat všem členům delegace, tak dále všem členům sekretariátu a také tlumočníkům za vynikající práci, kterou odvedli během dvou denní návštěvy. Děkuji, to je vše z naší strany. Mnohokrát děkuji, to bylo opravdu velmi stručné a nyní musíme schválit zápis ze schůze. No, pokud ovšem nemáte nějaký další návrh a pak můžeme jít dál na téma absolutoria. Máme jich tady šest, šest stanovisek, šest návrhů stanoviska. A nyní bych asi paní Zdechovskému dal slovo. Language. Prvně mi dovolte vyjádřit radost, že tolik eh, členů výboru empl přišlo si poslechnout zprávu o discharge. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro celý tento parlament a protože se o, to, o tuto problematiku zajímáte. To si myslím, že je dobré. Pak mi dovolte... Uh, sorry, sorry, Mr. Zechowski, there is some problem with the translation? Yeah? I don't know what is the problem. It's either it's technical or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 tak eh, nejdřív mi, poděkuj, eh, nejdřív mi dovolte poděkovat to, že jste tady a zajímáte se o discharge. Potom mi eh, dovolte poděkovat sekretariátu výboru EMPL, především Světle a Elodie za skvělou spolupráci při přípravě draftů těchto stanovisek discharge 2018. Obecně bych chtěl říci k těmto zprávám, že jsem spokojený Eh, že účetní dvůr u všech agentur spadající pod působnost výboru EMPL, tedy Eurofond, CEDEFOP, EU, OSHA a ETF, eh, e neměl žádné výhrady, co se týká eh, legality a správnosti příjmů. Obecně se mé připomínky ve všech stanoviscích zabývaly především nedostatky pokrokem v postupech zadávání veřejných zakázek a kontrolami plateb což už byl problém i v předchozích letech. je to tedy věc která se bohužel u těchto agentur cyklicky opakuje. doporučuji proto všem agenturám aby i nadále byly zlepšovány postupy při zadávání a byly uzavírány co nejvíce ekonomicky výhodné zakázky z tohoto pohledu vítám pokrok u všech agentur se zavedením elektronického systému zadávání zakázek. zároveň chci ale říci že všechny čtyři agentury vykonávají zejména úkoly technické vědecké a regulační povahy tedy úkoly velmi podobného charakteru jsem proto přesvědčen že tyto agentury by spolu měly ještě více komunikovat a spolupracovat než je tomu v současné době. myslím tedy že v mnoha oblastech je možné zajistit jejich součinnost a sdílení zdrojů tak aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů. v tomto ohledu chci poukázat také na eh, občasnou nadměrnou závislost na dodavatelích a externích poradenských službách především v případech kdy model externalizace některých služeb může ohrozit například transparentnost a vlastní fungování agentury. to je z mých hlavních připomínek asi vše budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji na kompromisech a doufám že společně dojdeme k jasnému a srozumitelnému výsledku. přeji vám krásné dopoledne. Thank you very much. Uh, Mr. Zdechovský, now I will give the floor Děkuji moc. Dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve pan Salida SAD. Já bych nejprve chtěl poděkovat za dobrou práci panu zpravodaji, pokud jde o udělení absolutorií agenturám, také včetně souhrného rozpočtu agentur komise za rok 2018. Evropský účetní dvůr a ta zpráva je klíčovým nástrojem, abychom viděli, zda ty agentury správně plní a zda tam stále zbývá ještě nějaké práce a neměli bychom to brát na lehkou váhu. Ty návrhy stanovisek, které byly dnes prezentovány, jsou výborným začátkem pro práci tohoto výboru u absolutoria a já podporuji zpravodaje v jeho pozitivním hodnocení toho roku 2008, že to vše bylo provedeno regulárně a v souladu s právem. Je třeba zdůrazňovat význam agentur a tu implementaci rozpočtů. Pro některé agentury to bylo až 100 Pro mě je důležité zdůraznit, že agenturám se podařilo plnit svůj ambiciozní pracovní program téměř ze 100 a někdy i nad ten plán. Takže některé plně naplnili své rozpočty. Účetní dvůr prohlásil, že ty transakce byly v souladu s právem a byly správně uvedeny. A proto jsem také toho názoru, stejně jako pan zpravodaj, že bychom měli udělit absolutorium za rok 2018. Budu ale předkládat určité pozměňující návrhy k těm jednotlivým textům a předpokládám, že přispějí k pozitivnímu duchu těch návrhů stanovisek. Chtěl bych také zdůraznit význam a kvalitu práce těch jednotlivých agentur. Ta jejich práce je skutečně důležitá a skutečně hrají roli pro ty zainteresované subjekty. Tento výbor je přímým svědkem té výborné práce těchto agentur a jejich přispění a znalostí. Byli jmenováni nezávislí odborníci do řídících rad, což nám poskytne lepší vhled do jejich práce. Navzdory omezení různých zdrojů, včetně lidských, se jim podařilo dosáhnout do velké míry těch svých programů pro rok 2018, což ukazuje jejich velké úsilí o optimální využívání zdrojů agentury by měly mít dostatek zdrojů, včetně lidských, aby se mohly přizpůsobovat nově objevujícím se problémům a zachovat si i nadále kvalitní výkonnost. Také beru v úvahu jednotlivé obavy interních služeb komise a zjištění účetního dvora, ale jsem rád, že agentury se rychle připravují a přijímají rychlá opatření, aby řešili ty identifikované slabé stránky. Pokud jde o agenturu ELA, která má začít pracovat v roce 2019, potřebujeme dostatečné prostředky pro její vznik, aniž bychom museli přesouvat prostředky, které byly alokované jiným agenturám a jiným místům. Nemělo by to vést ke snížení zdrojů a kapacit pro EURES. Pokud jde o sekci 3 a absolutorium, tak tam je třeba věnovat se tomu fondu pro nejzranitelnější osoby, Eurofound, a ten výsledek nemusí vždy být viditelný a měřitelný konkrétními ukazateli, ale musíme zajistit jeho pokračování a podporovat, abychom i nadále pomáhali těm nejzranitelnějším a nejchudším v naší unii. Nová předsedkyně komise ve svém prvním projevu zdůraznila řadu kritických oblastí politiky, které jsou důležité pro tento výbor. Dosahování těch ambiciozních rolí nebude možné bez silných a ambiciozních investic, rozpočtů a pracovních programů pro všech těch pět agentur a sociálních fondů. Tento nový politický kontext nepochybně dále zvýší tu poptávku, relevantnost a přidanou hodnotu EU a jejich orgánů, obzvláště v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Já se těším na spolupráci s panem Spravodajem a s ostatními stínovými zpravody na úspěšném dokončení těchto stanovisek. Děkuji. Děkuji moc šenou, šedou stínovou zpravodajkou za Reniu by měla být paní Lenoa, ale nevidím ji tady. Kdo tedy bude za ní? Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, budu hovořit za kolegyni Veronik Triedlnoir, která se omlouvá, že se nemůže zúčastnit dnešní dopolední výměny názorů. Požádala mě, abych sdělila, jaké jsou její postoje, což ráda učiním. Děkuje především zpravodaj za práci a eh, chce, abych sdělila toto. Pokud jde o agentury, takže je eh, spokojená tím, jak účetní dvůr eh, vyhodnotil účetnictví a kvituje poznámky auditoru také. Chce, abych připomněla, že i my jako evropští poslanci máme významnou roli, pokud jde o ty údaje, a eh, data, která agentura poskytuje, protože to je pro nás cený zdroj. Takže je mm, mm, proto, abychom potom je využili třeba, když budeme diskutovat o plánu pro boj proti rakovině. Také paní zpravodajka připomíná, že ten rozpočet je malý a že tudíž je důležité, aby mm, ty peníze, které tam jsou, byly řádně vynakládány a poz, bohužel, i když klesá chybovost, tak je dost vysoká a to znamená, že v absolutoriu v podstatě jsme zjistili, že ty chyby často jsou výsledkem příliš velké složitosti Eh, často za to mohou národní orgány. Je třeba tedy, aby peníze byly řádně vynakládány a paní Trillerár konstatuje, že ne všechny prostředky nakonec se mohou vyčerpat. Zdůrazňuje, že je třeba zjednodušit procedury a pravidla v příštím finančním rámci, tak abychom lépe mohli využívat fondy a ta chybovost se snížila. A dále konkrétněji ten Evropský fond pro ty chudé osoby, tak eh, je škoda, že data neumožňují vyhodnotit to, jak tento nástroj přispívá ke snižování chudoby. Ale připomíná, že je to na eh, užitečný nástroj, tak i, tak i jak říká účetní eh, dvůr, protože v podstatě to je hodně napojeno třeba na ty potravinové banky, kterých se tento nástroj týká. Paní předsedkyně, také bych chtěla zcela osobně eh, eh, učinit poznámku buď eh, teď, anebo později, jak si budete přát, jak, jak chcete. Mám mm, to říci teď? Ano, dobře, takže já jsem jenom chtěla osobně se vyjádřit k tomu Evropskému fondu pro chudé. Takže jak i řekla, jak říká moje kolegyně Veronik, tak zde Eh, eh, účetní dvůr eh, v únoru minulého roku to vyhodnotil tak, že zde chybí kvantitativní údaje, tak abychom vůbec mohli vyhodnotit, do jaké míry tento nástroj je užitečný pro sociální inkluzi, což je teď velké téma. A chybí nám tedy čísla na evropské úrovni, data, ehm, takže to je něco, čehož velice litujeme, že nemáme, ale ne, není možné k tomu eh, přistupovat čistě kvantitativně a účetně, to nikoliv, protože eh, tady, tady jde o třeba ča, eh, základní potraviny, základní materiál, který je třeba poskytovat. A jak i řekl člen účetního dvora, který má na starosti tento audit, tak zde jedna ze čtyř osob v Evropské unii. I přesto všechno je ohrožena sociální exkluzí či chudobou, takže je to téměř čtvrtina Eh, evropské populace, která je ohrožena sociální exkluzí. Nicméně účetní dvůr také říká, že pořád ta čísla, ta data jsou parciální, částečná, a, ale nicméně tento fond v některých členských státech představuje velkou součást eh, jejich sociální pomoci a ve 12 eh, státech ty potravinové banky právě dostávají prostředky z tohoto fondu, většinou výlučně. A zde je to tedy fond, který je určen pro ty osoby, které se starají o chudé spoluobčany a je proto třeba zlepšit ze schromažďování údajů a je třeba, abychom i my zde z parlamentu potvrdili užitečnost tohoto fondu, protože hož cílem je eh, zmírnit ty nejzávažnější projevy chudoby. Děkuji. Thank you very much for green. Moc krát děkuji za zelené paní Hansen, prosím. Ano, děkuji. Já souhlasím se vším, co bylo řečeno, ale chtěla bych pogratulovat panu zpravodaji. Pro nás je to skutečně velmi dobře napsané a je to skutečně přesné a věcné. Vidíme tady jeden větší politický problém, který si myslím, že bychom měli řešit, a to je v oblasti ekonomické a sociální koheze, kde ta mzda je 5% oproti 3% v loňských letech, takže myslím, že bychom se měli zeptat EEC, aby vysvětlili, eh, v čem je to zvýšení a také SF a CPR by mohli tam eh, vysvětlit určitou chybovost, ale to je všech z mé strany a budu se těšit na spolupráci. Děkuji moc za ID stínová zpravodajka Elena Lizy, prosím colleghi, se mi è permesso prima di cominciare... Kolegové, mm, takže eh, než eh, eh, budu hovořit o tématu, tak chci připomenout, že dnes dopoledne jsme hovořili i o programu Erasmus a zítra zemřel, včera zemřel Domenico Lenarduci, což je otec projektu Erasmu to byl můj spoluobčan, byl z Benátska a zemřel včera ve věku 83 let. Jenom bych chtěla požádat náš výbor a paní předsedkyně, aby mm, do Evropského parlamentu mm, eh, aby v Evropském parlamentu, abychom si nějakým způsobem uměli připomenout tuto osobu a vše, co udělal, protože tady jde o evropský projekt, který často se předkládá jako příklad, jako model. Takže jenom bych chtěla zde s vámi se podělit o tento okamžik a vyjádřit soustrast jeho rodině. Určitě eh, i náš výbor by měl eh, si připomínat osoby, osobnosti, které hodně přispěly k evropské identitě. Takže já se omlouvám, že jsem to takto pro, protáhla, ale já myslím, že to bylo vhodné si připomenout eh, eh, vzhledem i k programu. Takže teď, pokud jde o um, absolutorio těchto čtyř agentur a obecný e, a, absolutorium pro obecný rozpočet, tak já si myslím, že je třeba se na to podívat v širším rámci evropských agentur, které rostou, množí se a naše skupina ID e, často má za to, že ne vždy jsou na tyto agentury prostředky vynakládány efektivně já, stejně jako kolegové, tak i já samozřejmě se opírám o zprávu účetního dvora, který analyzoval tyto agentury za účetní rok 2018. A účetní dvůr Eh, předložil asi 100 připomínek, které se týkají 36 agentur, kde poukazuje na oblasti, které je třeba zlepšit. Většina těchto poznámek se týkají nedostatečných procedur, pokud jde o veřejné zakázky, to se týká 27 Eh, agentur CDFOP a Eurofund do toho také patří, takže tady jde o ty eh, zakázky, třeba přímé zakázky, které se zadávaly, kde vznikají různé pochybnosti, pokud jde o eh, standardy pro mm, výběrová řízení. Dále poradci a ti externí spolupracovníci. Často tedy ne vždy jejich práce se využívá podle právních normy. Dále, eh, roz, zde máme agentury, které i eh, mají příjmy pro specifické účely, tak tady je třeba zlepšit transparentnost. Dále, zde my máme odsouhlasit rozpočet pro čtyři agentury a já chci upozornit kolegy na tyto eh, aspekty. CDFOP, to je odborné vzdělávání. Zde účetní dvůr Eh, zde eh, v roce 2018 eh, hovoří o tom, že v podstatě ty procedury najímání pracovníků nebyly zdokumentovány. Jsou to dva kandidáti, o které jde a zde u těchto dvou osob existuje potenciální konflikt zájmů. A od listopadu 2016 toto centrum nemá tedy interní právního, interního právního experta a zde i ty jsou dost pochybné ty, ta kritéria pro zadávání zakázek, často to není adekvátně popsáno, aby bylo možné při, zadat zakázku, kde bude nejlepší poměr kvality a ceny nerespektuje tedy naši legislativu. I my máme společný návrh rozpočtu na rok 2020, o kterém jsme teď jednali a zde dohadovací výbor odsouhlasil částku milion euro právě na platby pro CDFOP. A teď pokud jde o Eurofund, zde vznikají pochybnosti ohledně transparentnosti veřejných zakázek a rámcových smluv pro ty licence a mm, mm, pro soft. Ehm, takže zde mm, jde o poradce v oblasti informatiky především. Pokud jde o e, tu e, Evropskou agenturu pro zdraví na pracovišti, zde zde, mm, e, zde, zde opět e, zde e, mm, nebyly respektovány požadavky z rozpočtu roku 2018 a nerespektovala se tedy podmínky rozpočtu. Šlo o tedy roky 2016 až 2018, kde v podstatě opět účetní dvůr má stejné připomínky, opakují se ty problémy rozpočtové, plní rozpočtu v podstatě se to táhne od jednoho rozpočtu ke druhému. A v roce 2018, pokud jde o Evropskou nadaci pro vzdělávání, takže zde, dva, zde, 20, je, zde mají 24 stálých pracovníků a 5 eh, tedy těch hm, dočasných, za které zaplatili, eh, za, za, zaplatili eh, další 100 tisíce euro. A mm, takže zde mm, opět jde o veřejné zakázky a o mm, výběrová řízení. Zde opět e, nebylo možné E, zajistit e, to, že zde byla, že zde byla dosažena nejlepší cena za tu, to kvalitu. Tudíž neexistují žádné důkazy, že ta výběrová řízení vedla k tomu, že byly uděleny ceny za tu nejlepší možnou, že byly uděleny kontrakty za tu možná nejlepší cenu. O závěrem zde je zde e, my Mm, si, mm, se domníváme, mm, je příliš mnoho agentur v Evropě, v Evropské unii, protože zde na jedné straně naši občané musí dělat velké oběti a na druhé straně máme všechny tyto struktury. Děkuji. Very much on behalf... Děkuji moc. Za K a EKR jsem stínovou zpravodajkou já a já bych chtěla také pogratulovat panu zpravodaji, panu Zdechovskému za odvedenou práci. Já skutečně vítám to, že nyní existuje dohodnutá společná metodika mezi komisí a členskými státy a také vítám to, že dochází k neustálému zlepšení v té celkové odhadované chybovosti u těch výdajů z rozpočtu Unie za předchozích několik let. Ale myslím si, že je zde stále ještě prostor pro zlepšení, obzvláště v sekci 1b. Rozpočet EU jsou veřejné peníze a to musíme vše mít na paměti, protože my dlužíme našim občanům skutečně dobré nakládání s těmi výdaji. Stejně jako pan Spravoda, já bych chtěla zdůraznit, že boj proti podvodům je zásadní. Já také chválím to úsilí ze strany komise a členských států v této oblasti a vyzývám je, aby dále rozvíjeli ten nástroj Arachne pro posuzování rizik a aby se členské státy aktivně více účastnily té databáze pro zabránění nezákonnému využívání prostředků EU. Stejně jako pan Zdechovský mě mrzí, že komise nemá informace, která by demonstrovala podporu ze strany FEADu pro nejchudší obyvatele. Chtěla bych připomenout, že ve zprávě z roku 2017 ohledně nezaměstnanosti mladých Účetní dvůr zjistil, že bylo dosaženo určitého pokroku v implementování záruky pro mládež, Youth Guarantee, a bylo dosaženo určitých výsledků, ale ta situace byla nedostatečná, nesplnila dostatečně ta původní očekávání, která byla při spuštění záruky pro mládež jako takové. U agentur já vítám tu jejich vzájemnou spolupráci, která pomohla identifikovat a podporovat možné zlepšení efektivity díky synergiím, komplementaritě a sdílení zdrojů. Já chválím obzvláště tu iniciativu u EU OŠA a také u jiných agentur, které spadají do působnosti EMPL a vybízím agentury, aby implementovali co nejdříve doporučení ECAS. A nyní v neposlední řadě pan Botenga. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji. Já jsem si to přečetl s velkým zájmem všechno a myslím si, že e, lze souhlasit s řadou konstatování. Samozřejmě i my jsme si přečetli zprávu výčetního, účetního dvora. Souhlasíme s řadou věcí, které zazněly a především chceme zdůraznit, jak, vy jste, eh, jak se zde hovořilo o té externalizaci a těch subdodávkách. Podle eh, našeho názoru to může být potenciální problém, co se týče efektivity a nákladů. A rovněž je to přímo i spojeno s otázkou prostředků. Takže také i souhlasíme s tím, co eh, řekl stínový zpravodaj z SAD. A nyní, pokud jde o mm, e, e, tu nutnost e, nabízet materiální i finanční dostatečné prostředky těmto agentur, protože to jsou agentury, které podle mě hrají zásadní roli v členských státech a v Evropské unii. Já chci zdůraznit jejich sociální roli pro evropské občany toto, e, tyto agentury určitě plní. Další dva body, které podle mě jsou významné, je otázka e, dostupnosti e, těchto agentur, a to především dostupnost jejich zpráv a údajů, protože hm, je pravda, že řada občanů vůbec ani nevědí, že takovéto agentury existují, takže mm, je těžké si vyhledat třeba jejich zprávy na webu. A možná to by tam také bylo dobré zdůraznit. A nakonec je to otázka eh, strategie uvnitř agentur, mm, co se týče lidských práv, dodržování lidských práv, jak jejich vlastních pracovníků, tak i jak by řekl, ve vztahu s eh, těmi externími subjekty, ať je, jsou to zástupci občanské společnosti či jiní. Děkuji. Děkuji moc. Pan Stechovský. Dear colleague, I would like to... Vážení kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za tuto výměnu názorů. Myslím, že zde byla řada velice zajímavých nápadů a myšlenek a já skutečně souhlasím se všemi vašemi připomínkami. Já bych chtěl navrhnout SAD, kteří budou mít nějaké pozměňovací návrhy, které vylepší tuto zprávu, protože vy to vidíte z jiného hlediska a souhlasím, že toto absolutorium bude pozitivní pro ty agentury, protože já jsem pracoval na všech agenturách pět let a poprvé jsem viděl, že je tam skutečně velký pokrok v mnoha z nich. A pokud jde o nezávislé odborníky, tak to si myslím, že je velice dobrá připomínka, abychom měli v těch agenturách experty, kteří jsou zcela nezávislí a kteří jsou skutečně připraveni dělat řadu věcí. Děkuji také Alex, Alexovi za veškeré laskavé připomínky. Chtěl bych poděkovat Veronik Trill Lenoir za ty otázky. Já jsem si tady napsal řadu bodů a myslím, že bude skutečně velice užitečné, abychom měli tyto konkrétní připomínky v té zprávě. Z hlediska zelených Kira Peter Hansen děkuji za tu hospodářskou a sociální soudržnost, to si myslím, že je skutečně něco, na čem musíme hodně pracovat v budoucnu, protože to je téma, které je velice citlivé a které není moc zmiňované ve zprávách EU a je to tedy potřeba v budoucnu. Chtěl bych poděkovat Eleně Lizy. Myslím, Eleno, že my jsme všichni v myšlenkách s rodinou vašeho přítele a pokud někdo věří v Boha, tak se může modlit za vašeho přítele a všichni tady společně myslíme na rodinu této osoby, která přišla s tak skvělým projektem, jako je Erasmus, protože Erasmus je jeden z největších úspěchů EU a je třeba poukázat na to, že někdo za tímto projektem stál. A jsem velice rád, že jste zmínila jeho jméno. Není to tedy součástí tohoto absolutoria, ale je to součástí tohoto společenství EMPL, že vždy podporujeme, abychom vždy podporovali lidi, kteří pro nás pracují. Takže moc děkuji a chtěl bych poděkovat za všechno, co jste zmínila, zmínili velmi konstruktivním způsobem k této zprávě. Já jsem si tady udělal řadu poznámek. Děkuji, paní předsedkyně, za vaše připomínky. Myslím, že musíme bojovat proti podvodům. Myslím, že jste správně řekla, že záruka pro mládež a boj proti nezaměstnanosti mladých jsou klíčové pro nadcházejících pět let. Budeme se také zaměřovat na to mnohem více. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat Marku Botengovi. Marku, máte naprostou pravdu. Já jsem pět let zmiňoval viditelnost těchto agentur. Když já jsem byl v Dublinu v Eurofoundu, setkal jsem se tam předtím s některými lidmi z institucí EU a z irské vlády a oni nevěděli moc informací o Eurofondu. A ten týž problém se týká CDFOPu a dalších institucí. Kdo vůbec ví, co CDFOP produkuje? Takže je velice důležité do budoucna, jak budeme pracovat s touto zprávou o těchto agenturách. Je to zásadní otázka. Oni vytvářejí výborné statistiky a výborné materiály, ale nikdo o tom neví. Vy jste zmínili, jak to můžeme najít na webových stránkách a problém je, že tam je spousta zpráv o hospodářské sociální soudržnosti, ale nikdo o tom neví. Takže je otázka, jak budeme tuto zprávu využívat a proto vyzývám k lepší spolupráci mezi těmito agenturami. Myslím, že máme ještě pět nebo deset minut, ale já je nevyužiji. Chtěl bych vám poděkovat a myslím, že ta spolupráce bude velice dobrá a děkuji vám za konkrétní návrhy. Skutečně si jich velice vážím. Moc krát děkuji. Děkuji vám všem, především paní Lizy, která zmínila velice důležitého člověka pro Erasmus. Ještě jednou děkujeme, tak jsme si nahnali trochu času, ale přesto teď přejdeme k bodu 10 našeho programu. Paní Lizy, omlouvám se. Já se omlouvám, jenom chci zopakovat eh, a připomenout eh, Domenika Lenarduciho. Bylo by hezké, aby náš výbor požádal pana předsedu Sasoliho, aby připomněl tuto osobu velice stručně na plenárním zasedání tedy eh, tuto osobnost eh, mého tedy krajana a nejenom proto, že je mým krajenem, ale i kvůli jeho mm, pos- politickým pozicím. Eh, já myslím, že to je velice vhodné i v této době si to připomenout, takže by to bylo velice vhodné a vyslali bychom tak dobrý signál. Takže každý samozřejmě má svůj politický postoj, ale tady v takovéto situaci bychom měli být jednotní. Your point. Ano, děkujeme. Určitě sdílíme váš názor v tom smyslu, že napíšeme dopis Sosoli, abychom mohli si o tom krátce promluvit na plenárce. Takže Teď máme eh, desátý bod studie OECD zaměstnanost starších osob v Evropské unii. Je to velice zajímavé téma. A je to v centru zájmu našeho výboru. Jsme velice rádi, že vás tady můžeme přivítat už nebudu mluvit. To, co jste sebou přivezli, je určitě daleko zajímavější. Čili toto téma nás všechny velice zajímá a tak podíváme se na vaše údaje. Dobré ráno všem, dámy a pánové, vážené publikum, jsme velice rádi, že tady s vámi můžeme být a můžeme odprezentovat naše stanovisko ohledně práce se staršími osobami, Working Better with Age. A to na základě hlavní problematiky a dokumentu, který byl zveřejněn v Tokiu. Čili eh, stárnutí není pouze velkou výzvou pro státy OECD, ale je to obecně velká výzva pro naši společnost, pracovní trhy i systém sociální ochrany. Není to fenomén. Je to výzva, která eh, nám šla naproti už dlouho. Já jsem omlouvám, zapomněla jsem to, čili mini technická pauza. Vzhledem k tomu, že je to skutečně výzva, o které mluvíme už mnoho let a důsledkem toho na OECD už jsme začali generovat určité důkazy, a to v roce 2006. Prováděli jsme hodně práce pod hlavičkou tématu Live Longer, Work Longer. Chtěli jsme lidem dávat správné povídky a zajistit, aby měli schopnosti pracovat eh, ve starším věku. Po této analýze jsme provedli ještě jednu sérii hm, zpráv o konkrétních zemích lepší práce s věkem a tady jsme se zaměřovali na poptávku. Jinými slovy, jak posílit zaměstnanost a poptávku po starších zaměstnancích. My jsme generovali celou řadu důkazů a krom toho OECD v posledních letech uspěl v tom smyslu, že jsme nám podařilo vydat doporučení s tím, že nám to dává mandát sledovat a monitorovat, co OECD země dělají v oblasti stárnutí populace, ale především v tom, co dělají v rámci svých penzijních systémů, jak zkoumají eh, bariéry, kterým čelí starší osoby a také co dělají, aby se zlepšila zaměstnanost starších osob. K doporučením se ještě vrátím, ale to schválili všichni ministři OECD, veškerá ministerstva, takže jsem ráda, že tato agenda je na pořadu dne a že na ní zůstane i v následujících desetiletích. V prvé řadě bych se dnes ráda zaměřila a podělila se o některé eh, klíčové výsledky této zprávy a také se podělila o praktické příklady těchto výzev pro starší osoby. Na úvod bych eh, ráda řekla, a to určitě není žádná novinka, že populace v zemích EU a OECD bude významně stárnout v následujících desetiletích. V Evropské unii průměrný věk je dnes 43 a více. A v posledních dekádách eh, nárůst stárnutí bylo poměrně výrazné v zemích jako Něm, Německu, Itálii, ale i v zemích jako eh, Japonsko, kde už průměrný věk byl asi 46. V Evropské unii dojde k dramatickému narůstu především na Kypru, kdy průměrný věk vzroste z 37 v roce 2000 48 eh, na 48 v roce 2050. Čili to nejsou pouze výzvy, ale i věci, které souvisejí eh, s životností. Eh, čili věk narůstá díky hospodářskému růstu, životnímu stylu kvalitě života. A mezi lety 2000 a 2016 se e, životnost, délka života zvýšila četně. Nejedná se o to, že žijí pouze dobře, ale že žijí um, zdravě. A můžeme tedy povzbudit osoby, eh, aby se trvávaly na pracovním trhu déle. A to je zřejmě nejkomplikovanější schéma, které uvidíte. Co tedy vidíte? Ekonomickou zátěž eh, pro pracovní populaci. Asi znáte eh, ten poměr závislosti starších osob. To tady není uvedeno, ale je tady uveden počet neaktivních osob na pracovní populaci. Z toho vyplývá několik scénářů. My jsme prováděli několik analýz scénářů a tady naznačujeme, že v EU počet starších eh, osob, které nepracují z důvodu inaktivity nebo důchodu, kteří budou muset být podpořeni pracujícími osobami, to může narůst o 45 z 52 na 76 v roce 2050, což je ohromný nárůst. A také uvádíme, že kdybyste mm, povzbudili osoby, aby zůstávali dlouho na pracovním trhu a aby jste zapojili více žen, tak my bychom tento nárůst omezili na pouhých 26%, ale to jsou pouhá čísla. Jak víte, dosažení takovýchto výsledků by znamenalo úpravu politiky v celé řadě oblastí. A zase se vracím k doporučením OECD. Tady jde o to, že řešení těchto výzev vyplývajících z demografických změn znamená zapojení vlád, zaměstnavatelů a sociálních partnerů. A během posledních dvou dekád jsme zjistili, že politické zaměření bylo především na prvním pilíři, čili odměna práce a e, odchod do důchodu úprava věkové hranice, mm, posílení motivačních pobídek, aby mm, osoby byly motivovány k tomu, aby zůstávaly na pracovišti déle. Ale e, přesto jsme nebyli svědky politické reformy v dalších dvou oblastech které by měly povzbudit zaměstnavatele zachovávat místa pro starší osoby. Musíme tedy zajistit také, aby právě tyto starší osoby měly dovednosti i zdravotní vybavení, aby mohly déle pracovat. Takže my máme takovou tu agendu, která je založena na třech pilířích. A nyní se zmíním o e, těchto výzvách e, v těchto oblastech odměna práce a pozdější odchod do důchodu. Díky těmto politikám o kterých jsem mluvila, se zapojení na pracovišti posílilo významně během posledních deseti let. Pro věkovou hranici 55 až 64 hranice vzrostla z 48 na 62 v roce 2018 což je patrné především v zemích, kde ta účast byla mm, vysoká, Německo, Litva a Spojené království, ale také jsme byli svědky nárůstu v zemích, kde zapojení bylo malé. Došlo k velkému pokroku v Itálii, Francii a Turecku. Navzdory tomu eh, jsme stále svědky velkých rozdílů ve výsledcích mezi jednotlivými zeměmi, ale pokud se podíváme na účast na trhu mezi eh, Švédskem a Islandem, tak z toho je patrné, že díky dobré politice můžeme dosáhnout zlepšení zapojení starších osob na pracovišti i v jiných zemích. Nejedná se tedy pouze o starší osoby. Jedná se i o uzavření genderové propasti. V EU je tato, tato mezera asi 10%, čili účast žen není tak velká jako mužů na pracovním trhu. A toto je pro mě překvapivé. A nevím, jestli to bude rezonovat s vámi. A to navzdory uzavření různých systémů předčasného odchodu do důchodu, především v EU, kde to bylo problém před 20 lety, je to i nadále velká výzva v OECD a v zemích EU. Čtvrtina mužů odchází do důchodu před věkem 60 53, 54 zemích jako Turecko a Lucemburg, čili odcházejí do důchodu ve věku 53 až 4, což je skutečně nízká věková hranice. Musím také říci, že pochopitelně nechceme, abychom odrazovali lidi od práce, ale hm, penzijní systémy mají také význam prevence chudoby ve stáří. Některé systémy musíme posílit, ale zároveň penzijní systém musí poskytnout adekvátní příjem ve stáří. Zase míra chudoby je poměrně vysoká mezi staršími osobami oproti jiným částem populace a ta míra je méně než 5% v zemích jako Island, Dánsko a Nizozemsko, zatímco míra chudoby může být více než 25% v zemích Litva, Lotyšsko a Estonsko, což je také velká výzva. Je třeba zajistit lepší podmínky na pracovním trhu, ale také správnou práci, aby ten příjem ve staří a v důchodu byl adekvátní. Dále povzbuzování zaměstnavatelů zaměstnávat a udržet si starší zaměstnance. Mnohé země zavedly mnoha opatření pro to, aby zachovali osoby v práci na pracovišti. S tím souvisí problém eh, ohodnocení na základě seniority. Čili vaše odměna většinou narůstá mm, s věkem a ne se zkušeností. To je velká bariéra, protože starší osoby jsou pak dražší než ostatní na pracovním trhu. Tady na tomto schématu to nevidíte, ale e, zjistili jsme, že je negativní vztah mezi senioritou a mírou retence. Seniorita, eh, pokud je vyšší, tak ta retence je nižší. A v EU 10 dalších let pobytu v práci u stejného zaměstnavatele zvýší vaší odměnu asi o 5 To znamená, že vaše zaměstnání u jednoho zaměstnavatele vás činí dražšími oproti jiným. Čili jakým způsobem odpojit věk od odměny. To řeší mnoho zemí a snaží se najít různá řešení. Toto asi pro vás nebude překvapivé, ale další bariéra na pracovním trhu je diskriminace a negativita zaměstnavatelů vůči starším osobám, což je velká překážka. Neznamená to, že diskriminace vám brání najímat starší eh, pracovníky, protože jsou méně produktivní nebo mají za to, že nemohou být adaptivní nebo flexibilní. Před, pokud jde o digitalizaci, oproti digitalizaci a automatizaci, ale také to, jak si odrazuje starší osoby. Oni sami pak odcházejí díky této diskriminaci. Diskriminace je sice zakázaná, zásadě ve všech eh, EU zemích a toto jsou výsledky Eurobarometru z roku 2015, kdy je vidět, že věková percepce je poměrně eh, viditelná, dobře viditelná všude. Propagace zaměstnanosti toto souvisí eh, s kvalitou práce a s dovednostmi. Je to individuálně zaměřeno. Důkazy eh, naznačují, že špatné pracovní prostředí může negativně ovlivnit fyzické i duševní zdraví. My víme, že toto může eh, znamenat absence především u starších osob a také odchod z pracovního trhu. Dobré pracovní prostředí je klíčové pro prevenci časného odchodu do důchodu, ale také umožní eh, lidem eh, rychleji se vrátit do práce mm, po nemoci. Čili to je zásadní pro kvalitu práce. Podle kvalitativního rámce OECD se zkoumají tři dimenze. Tady ukazuji pracovní prostředí a z toho je patrné, že kvalita pracovních podmínek je lepšího většinou u starších než u mladších osob v zemích OECD, ale napříč EU více než jedna ze čtyř osob zažívá pracovní, velkou pracovní zátěž. Co tím mám na mysli? Kdy eh, nároky jsou velké, ale zároveň nemají dostatečné zdroje nebo schopnosti, jak na ně reagovat. Všichni víme, že rychlé změny souvisejí také s digitální transformací. A znamená to, že i tito pracovníci by měli mít dispozici možnosti odborného vzdělávání. Aktualizace dovedností znamená lepší zařazení na pracovní trh. A to znamená, že upskilling, reskilling a celoživotní vzdělání jsou zásadní, aby pak eh, starší osoby mohly uh, zvládat eh, nové náročné podmínky díky narůstající se globalizaci. Ale nadále jsme svědky toho, že starší zaměstnanci nejsou tak eh, často vzděláváni, dokonce v EU. Starší osoby mají asi o polovinu menší možnost eh, být zařazeni do vzdělávání než mladší. Takže tady je velká mezera. A teď se ještě podělím o některé dobré zprávy a příklady z praxe. To je zajímavé a je zajímavé se také podívat na e, země mimo EU. Dívali jsme se především na EU, ale i na Japonsko, Austrálie, Spojené státy a Koreu a je tady hodně příkladů v této oblasti. Nebudu probírat každý, zmíním se pouze o některých. První je v oblasti zrušení hranice odchodu do důchodu. V EU je nová norma ne 65, ale 67, zvláště na Islandu, v Norsku a ve Spojeném království zrušili povinný odchod do důchodu. To znamená, že osoby mohou pracovat, jak dlouho chtějí. Žádná povinnost odchodu do důchodu tam není. Další zajímavá iniciativa souvisí s bojí proti diskriminaci ve Spojených státech. Tam, dejme tomu, hraje roli velmi silný antidiskriminační rámec, který bojuje proti diskriminaci a je také zajímavé ve Francii, služby veřejného zaměstnání eh, zaměstnávají na základě dovedností, na základě kompetencí spíše než věku nebo zkušenosti. Um, a na závěr to, co se děje se školeními a vzděláváním během celého pracovního života, například v Německu veřejné služby zaměstnanosti podporují především ty s nízkými dovednostmi a starší pracovníky, obzvláště ty v malých a středních podnicích prostřednictvím programů Víkebau, a podobně ve Slovinsku jsou takové pobídky, které pobízejí starší pracovníky, aby se vzdělávali. Někdy to není pouze na straně zaměstnavatelů, ale i lidé sami se nechtějí rozhodnout, že se budou účastnit školení, takže je potřeba je nějak pobízet. A dále je třeba se zaměřit na kvalitu pracovních míst pro starší pracovníky. Například ve Spojeném království přišli s celostátní službou pro zdravotní stránku zaměstnání, kde pomáhají zaměstnavatelům řešit eh, problémy se stresem a nebo jejich nepřítomnost pracovníků ze zdravotních důvodů. Takže jde skutečně o udržování dobrého zdraví a zaměstnavatelnosti. Je zde mnoho příkladů dobrých postupů v té zprávě, takže se určitě na ní podívejte, je tam ještě mnoho dalšího. A s tímto si myslím, že mohu přijít k poslednímu slajdu. A tady bych chtěla říci, že v naší práci vidíme to, že země, které jsou úspěšnější v jedné z těchto tří oblastí, pokud mohou zlepšovat pobídky, poskytovat dobré možnosti a zvýšit zaměstnatelnost, tak mají také dobré výsledky politik. Takže když se podíváme na ty hlavní země, jako je Island, Kanada a například severské země, tyto velice úspěšné země, tak ty poměrně dobře mají poměrně dobré výsledky ve všech těchto třech oblastech ve srovnání s některými dalšími zeměmi, kde je třeba ještě řada reform. Víme, že nevýhody se kumulují již v raném věku, takže je třeba skutečně začít od začátku, začít včas, abychom zajistili, že lidé budou schopni pracovat do delšího věku, tak musíme začít už velice brzy. A dále bych chtěla vybídnout země, aby se skutečně podívali na doporučení OECD. Je to výborný nástroj na podporu reform v jednotlivých zemích a chtěli bychom spolupracovat s EU a s jednotlivými zeměmi, abychom vám pomohli provádět reformy v těchto oblastech, ať už formou workshopů, seminářů nebo zpráv. A na závěr myslím, že pořád musíme opakovat, že musíme spolupracovat se sociálními partnery. Je to oblast, která skutečně vyžaduje přístup řady zainteresovaných stran a lidé skutečně těmto věcem ještě dostatečně nerozumí. Obzvláště některé aspekty stárnutí velice souvisí s genderovým rozměrem, eh, s rolí žen na pracovním trhu a eh, s jejich různými jinými povinnostmi a odpovědnostmi v souvislosti se stárnutím. A skutečně je neustále třeba podporovat dovednosti, ale musíme také chápat, jaké jsou bariéry, se kterými se setkávají starší pracovníky, pokud jde o jejich vzdělávání a školení. Budoucnost skutečně začíná již nyní. My hovoříme již několik desetiletí o stárnutí populace a teď skutečně se to děje bezprecedentním tempem, takže musíme přizpůsobit naše politiky rychle, pokud chceme reagovat, než bude pozdě. Děkuji moc. Moc krát děkuji, paní Singh, za tyto velice zajímavé informace z vaší prezentace. Vidím, že bude stačit jedno kolo otázek, nebudu to dělit mezi koordinátory a členy výboru, takže kdo se chce zeptat, zvedněte ruku, prosím. Já už začnu jako první a skutečně bych chtěla vědět, co dělat s věkovou diskriminací, kterou jste zmínila. Zda máte nějaká doporučení, třeba z toho amerického rámce ze Spojených států, co tam zavedli, zda je tam skutečně něco efektivního, co by mohlo pomoci těm zemím, těm členským státům, které mají závažné problémy s věkovou diskriminací, obzvláště pokud jde o starší osoby. To je výborná otázka, ale také jedna z těch obtížných, bych řekla. Hlavní problém, pokud jde o věkovou diskriminaci, je skutečně, že existují různé typy Některá věková diskriminace vychází ze stereotypů. Zaměstnavatelé mají pocit, že eh, starší pracovníci nejsou produktivní nebo nedokáží být flexibilní jako mladí pracovníci. Takže jsou tam takovéto představy, ale existují i konkrétnější formy diskriminace, jak jsem zmínila v té prezentaci. Například dochází k diskriminaci, protože někdy ty systémy ochranu, na ochranu se snaží vlastně chránit starší pracovníky tím, že jim poskytují určitá zvláštní práva, což ale může někdy mít vlastně na jejich najímání negativní dopad. Takže je to vlastně určitá dvojí výzva, se kterou se setkáváme. Myslím, že tím řešením je skutečně, jak můžeme opravdu zlepšit jejich zaměstnatelnost tím, že jim poskytneme dostatečné dovednosti a školení. Je to vlastně začarovaný kruh, protože ti zaměstnavatele je dostatečně neškolí a potom říkají, že nejsou flexibilní, ale Přitom, kdyby jim bylo poskytnuto to školení, tak by byly vlastně na stejné úrovni jako ostatní kolegové. Takže musíme dělat mnohem více na té stránce dovedností a školení, ale vidíme také, že legislativa proti diskriminaci věkové sama o sobě nestačí. Je třeba ji správně implementovat a prověřovat, kontrolovat. A jak už jsem říkala, technologie přináší velice pozitivní změny. Můžete využívat testy způsobilosti nebo vhodnosti, tak jak to dělali francouzské služby zaměstnanosti v minulosti, abyste skutečně nacházeli uh, zaměstnání pro lidi na základě jejich znalostí a ne jejich věku, to znamená, abyste se skutečně zbavili tam nějaké předpojatosti. Ale nemůžeme změnit představy a vnímání lidí. Nebo můžeme, ale ne všech lidí, ne každého. Takže nejlepší způsob, jak to skutečně řešit, je skutečně zlepšit zaměstnatelnost starších pracovníků, bych řekla. Mnohokrát děkuji. Nyní schromáždíme veškeré otázky a potom vám dám prostor, abyste je zodpověděla. Nyní čtyři členové výboru se hlásí. Nejprve paní Zalevská, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych vám chtěla poděkovat za tuto zprávu. OECD mám několik úvah, o které bych se chtěla podělit, které doufám prohloubí naši dnešní debatu. Jedna věc, která tam možná trochu chyběla, je věková diskriminace a jak starší osoby fungují na a, a jak starší osoby fungují na tom pracovním trhu, to vše závisí na míře nezaměstnanosti. V Polsku je nezaměstnanost 5%, takže zaměstnavatelé vlastně instinktivně pro svůj vlastní prospěch se snaží zaměstnávat důchodce, starobní důchodce do velké míry, tím, že podporují v první řadě jejich vzdělávání a školení, a snaží se jim dát vlastně šanci vrátit se zpátky na pracovní trh. Pokud jde o školení a nové dovednosti, tak máte určitě pravdu, potřebujeme nové dovednosti, ale jsem přesvědčena, že by měly být nějak napojeny na vaše stávající zaměstnávání. To znamená, že nejde o změnu vaší kariéry, vaší práce, ale o rozvíjení těch dovedností. A zase je to odpovědnost těch zaměstnavatelů, kteří by měli být schopni ovlivňovat ta školení, to vzdělávání, protože tady je skutečně katastrofální, že mnoho peněz jde na poskytování toho vzdělávání, ale potom v podstatě nemáme nakonec žádnou kontrolu nad kvalitou těchto školení. Takže otázka by měla být, do jaké míry ten zaměstnavatel sám nebo ty relevantní instituce v dané zemi to mohou kontrolovat. Protože nechat to jenom bez kontroly, to povede ke katastrofě. V Polsku my jsme provedli analýzu, která říká, že to, co staří lidé nebo starší lidé potřebují, je individuální přístup, protože oni nebudou cestovat 60 kilometrů do úplně jiného města za lidmi, které ten člověk nezná, které daného člověka možná obviní z nekompetence nebo z toho, že toho moc neví. To není nijak užitečné. Takže jde o spíše o určité menší komunity, třeba školy. Tohoto projektu se účastnilo více než 100 škol mm, a jsou tam učitelé, kteří jsou schopni poskytovat školení a vytvořit si mnohem užší osobní vztah s danými osobami a potom pro ty starší osoby je mnohem snadnější přiznat, že třeba neumí používat internet. Takže je třeba, aby to bylo osobní, individuální aby tam byla určitá kontrola nad tím, kam jdou peníze do celoživotního učení. To je vše velice důležité. Ještě chci tedy zdůraznit, že zásadní je individuální přístup. A to je něco, co mi chybělo v těch vašich závěrech, protože bych chtěla ještě jednou poukázat na ten pilotní projekt, který máme v Polsku. A vlastně veškerý výzkum, který jsme dělali, to potvrzuje. A když hovoříme se staršími osobami, tak je to také potvrzeno z jejich strany. Takže toto je něco, co dobře funguje. Děkuji, paní Dura Ferrandes. I já tedy bych chtěla zdůraznit eh, téma eh, mm, zaměstnatelnosti. A Potom další koncept, který hodně se používá, nevím, zda zpravodajka to zmínila, to je taková ta odolnost. Tady v době krizi, krize se hodně hovořilo o charakteristikách těch nejvíce odolných pracovníků na trhu práce. A to byl takový pochybný koncept, protože zaměstnatelnost nebo odolnost to není pouze charakteristika toho pracujícího, to je prostě eh, eh, charakteristika trhu práce, protože v řadě zemích eh, v krizi aby bylo možné vyřešit krizi, tak tam na tom byly třeba v některých státech lépe než jinde. Byly ty trhy více odolné, takže Máme zde země, které používají aktivní politiky eh, zaměstnat, eh, zaměstna, mm, zaměstnatelnosti. A potom eh, jsou zde země, které to byly země, které lépe to vyřešily než jiné. Takže to chci také zdůraznit do budoucna, když budeme hovořit o zaměstnatelnosti. Takže tady nejde pouze o charakteristiky té osoby, tedy její schopnosti, se zaměstnat, eh, to znamená získat nové dovednosti, vzdělávat, vzdělávat se, ale jde i o zaměstnatelnost a odolnost trhu práce, který bude eh, muset eh, schopen se přizpůsobit věcem, jako je třeba digitalizace, kterou teď zažíváme. Děkuji, paní Jongerius. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Já mám otázku, která se vlastně vztahuje k té otázce, na kterou se již ptala paní předsedkyně, protože jsem zaznamenala i v mé předchozí zkušenosti jako vedoucí odborových svazů v Nizozemsku. Když hovoříme o starších pracovnicích, tak se lidé zaměřují často na ty pracovníky samotné. To znamená jejich zaměstnatelnost, školení, zda jsou skutečně odolní, a tak dále, ale na druhé straně je zde přitom řada neúplně jasné, ale spíše skryté diskriminace. Například, když si střední management musí zvolit, jakého pracovníka najme, obzvláště pokud ten střední manažer sám je třeba 35-letý, nebo je mu třeba 48, tak spíše chce někoho mladšího, protože by bylo snažší mít takovou osobu ve svém týmu. A myslím si, že je zde spousta předsudků, celá ta otázka toho, že tito starší lidé, že jsou více nemocní, data, alespoň nizozemská data, ukazují, že tomu tak ve skutečnosti není, nebo alespoň ne obecně, protože mladší lidé se často nechají prohlásit za pracovně neschopného a na kratší dobu, zatímco starší lidé pouze, když jsou skutečně nemocní takže obecně tam žádný rozdíl není, ale to obecné vnímání je takové, že nepotřebujete staré lidi, protože nejsou flexibilní, jsou častěji nemocní, nepřijímají pokyny od mladšího vedení a přitom vlastně diskriminace je zakázaná v Evropské unii ve všech členských státech, takže o to nejde, ale jde o prolomení tohoto způsobu myšlení. Že si člověk myslí, že když má na vybranou, tak si radši vybere někoho mladšího. A také, že jediný způsob jak zaměstnávat starší osoby, je postarat se o to, aby nepřicházeli o práci, protože když o práci přijdete a musíte ji hledat znovu, tak je to skutečně obtížnější, než když je vám třeba 32 nebo 42. Myslím si, že kdybychom měli na toto program, na tuto skrytou diskriminaci, Možná je do určité míry i logické, že když se rozhodujete, mohu si najmout tohoto nebo někoho jiného, tak co s tím můžeme dělat a jaké jsou dobré příklady, abychom nějak bojovali s tímto problémem. Ano, já myslím, že potřebujeme data, že můžeme bojovat se stereotypy jenom na základě dat. Pan Nikolau? Ano, děkuji. To je skutečně zajímavé, to, co jsme právě slyšeli ze strany OECD dnes. Já mám velice negativní dojem a z toho, a myslím, že nejsem tím jediným, protože tady vlastně bylo konstatováno, pokud jde, bylo tady vlastně určité konstatování, pokud jde o stárnutí osob, ale my nemůžeme reagovat na tyto problémy, aniž bychom hovořili o tom, co se děje s mladými lidmi. Například v Řecku a i v jiných členských státech Evropské unie, tam máme skutečně extrémně vysokou nezaměstnanost. Takže tam skutečně hraje roli ta demografická otázka ale je tam problém u těch mladých lidí, kterým je třeba 25, tak jak mohou třeba založit rodinu, když skutečně mají velice nestabilní pracovní vztahy, špatné platy, takže tam se všechno vyvíjí špatným směrem. To nějak nesouvisí s odborným vzděláváním. Takže existují určité dynamické oblasti hospodářství, kde ti mladí se vlastně přizpůsobili těm novým požadavkům a přesto nemohou najít žádnou práci. Takže vy tady hovoříte o delším pracovním životě. Takže já se teď obracím na zpravodaje nebo autory zprávy. Když někdo tedy musí pracovat do vysokého věku. Když je tedy někomu 65 let, má pak pracovat jako uklízečka, jako tlumočník, překladatel, jako učitel ve školce. Nemůžete přece předpokládat, že všichni jsou podnikatele, kteří sedí u pracovního stolu. Takže víte, co to znamená? přijít ve vysokém věku o práci. Často to jsou lidé, kteří jsou propuštěni v 50 letech, krátce předtím, než jdou do důchodu. A OECD a Evropská unie a všichni, kteří jdou stejným směrem, umožňují koncernům a dávají jim nástroje, jak ty lidi propustit. Omezují se například i práva pracovníků, nebo nějaké pojištění nebo zajištění je vlastně orientováno spíše na toho pracovníka nebo přenášeno na toho pracovníka. Existují nejisté pracovní podmínky s malými sociálními nároky. Takže někteří lidé už jsou v Řecku v podstatě vyloučeni. Náš pracovní úřad má statistické údaje o nezaměstnaných, kterým je přes 70 let. Mnoho důchodců se musí vracet na pracovní trh v naší zemi, ale i třeba ve Francii nebo v Německu. A OECD, Evropská unie a má země Řecko, kde ta nová vláda chce změnit systémy sociálního zabezpečení vlastně nutí lidi zůstávat déle v práci a dávají zaměstnavatelům možnost krátit mzdy. A to, to neposkytuje odpověď na ty problémy. Právě ta opatření jdou vlastně proti tomu. Oni ohrožují stabilní zaměstnání s přiměřenou odměnou a ohrožují systém sociálního zabezpečení a také tady je otázka odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu, ten má být zvýšen a ne, nemá být zakazováno kolektivní propouštění ani u odborářů je zde snaha o flexibilní zaměstnávání a mizí třetina pracovních míst Evropské unii a průměrná mzda u nestabilní práce je 45, je pouze 45 té mzdy u stabilní zaměstnání. Takže nestačí říci jenom, žijete déle, tak musíte pracovat déle. Musíte myslet i na ty lidi, kteří pracovali celý život a ke konci pracovního života by měli vědět a měli by mít možnost se spolehnout na to, že mohou jít do důchodu, protože je bude zajišťovat ta mladší generace. Pozdravljam. Pan Bergman. Myslím, že to byla velice důležitá zpráva. Zároveň si myslím, že je škoda, že nebudeme mít eh, v tomto mandátu skupinu, která by se věnovala solidaritě mezi generacemi. Myslím, že bychom se měli této otázce věnovat. Chtěl bych také zdůraznit jednu věc, možná jeden problém, což je strukturální otázka, strukturální problém ve Slovinsku například. Řekněme, že diskriminace na základě pohlaví ve skutečnosti neexistuje. Ale na druhé straně ta demografická situace se neustále zhoršuje a chudoba mezi staršími osobami je skutečně rozsáhlá. Takže kde hledat ty hlavní důvody? Proč je tak obtížné jednat v této oblasti? Odpověď je tlak evropského trhu. Jak k tomu dochází? Řekněme, že společnosti a země si konkurují pouze na základě ceny – Takže pokud starší pracovníci jsou lépe chránění a jsou zároveň dražší, tak jsou ti společnosti na tom hůře. Pokud nesnížíme tlak na tento aspekt, tak na nás bude velký tlak, abychom tady skutečně něco udělali. Takže zákaz diskriminace je důležitý. Ale Měli bychom zajistit, že nebude docházet k žádné diskriminaci na základě pohlaví, věku a tak dále. Ty formální rámce tady musí být jasné. Ale chtěl bych zdůraznit ještě další věc, a to je také zmíněno v té zprávě, že klíčový je sociální dialog. Pouze prostřednictvím sociálního dialogu dosáhneme adekvátní opatření. I když jsou vyžadována zákonem, nebo i když se rozhodneme, co se má dít na straně EU, ale potřebují tam být přítomny obě strany. Zaměstnavatele se obvykle snaží to nějakým způsobem obcházet. Děkuji. Poslední dvě otázky, paní Rafalská a potom paní Vint. Děkuji, paní předsedkyně nejprve paní Rafaelská a potom paní Vint, omlouvám se. Budu hovořit polsky. Když hovoříme o potřebě, aby starší osoby pracovaly déle, většinou používáme argument, že délka života předpokládaná je další. Říkáme, že to je uh, ten hlavní důvod, ale podceňujeme tady význam zdraví, zdravotního stavu. A lidé by měli být dostatečně zdraví. A můžeme se podívat na jednotlivé země, jak tam lidé posuzují svůj zdravotní stav a ty rozdíly tam jsou obrovské, obzvláště mezi zeměmi, které byly v minulosti komunistickými zeměmi kde ty systémy zdravotnictví byly horší, například v Polsku. Takže nyní se u nás liší věk odchodu do důchodu u mužů a u žen. Ženy mohou odcházet do důchodu ve věku 60 a muži ve věku 65 let. My tomu říkáme minimální věk v kterém daná osoba může odejít do důchodu. A to rozhodnutí je přijímáno individuálně každým jednotlivcem. Takže lidé si mohou, se mohou rozhodnout podle svého zdravotního stavu, zda chtějí pracovat dále nebo ne. Myslím si, že to velice úzce souvisí se způsobem organizace péče o starší osoby. Velmi často ženy, když přestanou pracovat, tak je to kvůli tomu, že se musí starat o starší chronicky nemocné členy rodin a nebo se musí starat o osoby se zdravotním postižením. A to je velice důležité. Dále situace na pracovním trhu to, co bylo řečeno o Řecku, to je příklad, který ukazuje, že když je na pracovním trhu situace velice dobrá a je vám 50 nebo přes 60, tak jste oceňován ze strany zaměstnavatelů a chtějí vás zaměstnávat, chtějí si vás ponechat. Ale když je nezaměstnanost vysoká, tak je potom obtížné pro mladé lidi najít práci a takže si můžeme položit jinou otázku. Kdo je vlastně v této situaci skutečně diskriminován? Mladí nebo staří? To představuje obrovské dilema. A úplně na závěr chci říci, že pro lidi, kteří zůstávají na pracovním trhu, je velice důležité následující. Jejich vlastní nezávislost, autonomie a pocit bezpečnosti jejich práce, uznání, možnost rozvoje, to je něco, co se podceňuje. Ale stále více to oceňujeme, čím jsme starší. A také kvalita práce. To je něco, co není vůbec těžké zlepšit. Když jsme zavedli tento kratší věk odchodu do důchodu, protože v minulosti byl ten věk stejný u mužů a žen a bylo to 67. U žen se to v minulosti prodloužilo z 60 na 67 a nyní jsme tedy znovu zavedli tento nižší věk a někteří zaměstnavatelé byli velice rádi, protože říkali, že je to dobré, protože v průběhu věku lidé už nejsou tak efektivní, jako když byli mladí. Já to vím i na svém příkladu, protože já jsem teď ve důchodovém věku už skoro, ale měli byste to nějak vykompenzovat, měli byste využívat jejich zkušenosti, měli byste vytvořit dobré pracoviště, které bude schopno vykompenzovat jakékoliv nedostatky v oblasti efektivity jejich práce. Takže to jsem chtěla zdůraznit. Obzvláště tedy ten význam zdravotního stavu. To je skutečně velice důležité pro lidi, kteří se v určitém okamžiku rozhodnou, že už pracovat dále nebudou. Nyní paní Vint, prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu pokračovat dánsky. Děkujeme za tuto zprávu a vynikající náhled na věc. Já vím, že máme nezaměstnané mladé, ale i staré občany, takže lidé často hledají práci na internetu, na mm, různých webovských stránkách a přesně potom podávají ty formuláře, životopisy, vyplňují vše po internetu a <clears throat> ten zaměstnavatel potom mm, potom je bere chronologicky ty formuláře a na co se dívá, prostě na kvalifikaci, na věk a podvědomně diskriminuje vlastně. Diskriminuje podle věku. To pokud budete diskriminovat starší občany, no tak nutně také vlastně diskriminujete i ty mladé. Takže tak funguje trh práce. A to je, protože věk je pro zaměstnavatele podstatný. Děkuji za všechny otázky a nyní dám slovo paní Sinnaš našem hostovi. Děkuji, děkuji za velice eh, zajímavé otázky a eh, jejich rozsah, eh, tematický rozsah ukazuje, jak je tento problém složitý. A na trhu práce probíhají různé strukturální změny Jeden z problémů je, je stárnoucí populace, ale potom i digitalizace a technologické změny a dopady, které to má třeba na eh, typ eh, pracovně právních eh, vztahů a především ti noví, mladí na trhu práce. Tak ehm, těch se nejvíce tyto změny týkají. Několik z vás zmínilo zajímavý bod a to je potřeba strukturálních reform. Já s tím zcela souhlasím. Ano, vzhledem ke všem těm směnám na trhu práce, tak mm, naše ekonomiky musí být více odolné, to zde zmínila španělská kolegyně. My v EU Hodně jsme to zdůraznili po globální finanční krizi, že zde byly země, které byly lépe připraveny na recese a investovali do lidí, do pracovní síly, která potom lépe se mohla adaptovat eh, po finanční krizi. Ano, strukturální změny jsou třeba a musíme investovat do všech, ve všech věkových kategoriích. To je klíčové, to je to, co je třeba především doporučit. Tady nejde o to, jak eh, zlepšit zaměstnatelnost pouze starých, starších lidí. Ano, ti mají své vlastní problémy, ale jak zlepšit zaměstnatelnost, eh, kvalitu práce pro všechny věkové kategorie, to musí být Eh, přístup, který se bude týkat celého eh, cyklu kariérního životního cyklu, abychom aby mm, ti, kteří dostanou kvalitní práci, tak aby skutečně mohli potom zůstat na trhu práce déle. Musíme to vidět v celém cyklu. Eh, věková diskriminace opět. Na to nemáme zatím zázračný lék, ale OECD se snaží a doufejme, že eh, lépe si toto téma do budoucna zanalizujeme a eh, že budeme poté schopni více eh, apelovat na zaměstnavatele. Máme teď takový projekt, který zkoumá tady, jaký to má dopad na pracoviště a na pracovní sílu my spolupracujeme se zaměstnavateli a analyzujeme, co dělají oni. Co to znamená třeba, když na jednom pracovišti máte mladé lidi a starší, mladé pracovníky a starší pracovníky. Máte pracoviště, kde pracují pouze mladí lidé, nebo zase starší lidé, nebo Eh, náhodou není ta produktivita lepší, když na pracovišti jsou všechny věkové te kategorie. Tyto analýzy provádíme právě teď a chceme mít nové podklady a důkazy. A co to, a chceme eh, zjistit, co to znamená pro produktivitu třeba, když eh, ta hm, různorodá pracovní síla, tedy věkově různorodá třeba zvýší produktivitu. A to potom bude další argument pro to, abychom jasně vystupovali proti věkové diskriminaci. Také máme důkazy již o tom, že i mají zájem o tento projekt, kdy na tom pracovišti pracují bok po, po boku mladší a starší pracovníci. A určitě to velice zajímá sociální partnery. Pokud jde o mzdy, platy starších eh, pracovníků nebo pro všechny platy, takže víme, platí, že to je v rukách sociálních partnerů a tudíž samozřejmě jsou zde ty minimální platy a tak dále, ale jde o to vést otevřený dialog, to je dobrá cesta. Některé země, Německo, to je vynikající příklad kolektivního vyjednávání, hlavně v některých sektorech. A tam se začaly zabývat eh, tou stárnoucí populací již před 10-15 lety. Chemický průmysl změnil třeba vybavování pracovišť, eh, větší obrazovky pro starší pracovníky a podobně, nebo ty mm, linky, montážní linky, tak tam také zlepšili ty podmínky, aby více vyhovali starším a tím i zvýšili produktivitu. Zaměstnavatele mohou hodně toho zlepšit a udělat eh, a mm, my teď potřebujeme větší důkazy o tom, jaký to má dopad na produktivitu. Ještě bych se chtěla vrátit eh, k tomu, co eh, zmínil kolega z Řecka. Ty, to napětí mezi generacemi, to je zajímavé. To je téma, které se pořád opakuje. Mladí v opozici ke starým. Ano, ale po letech, po leta, po leta eh, máme důkazy že Před 20 lety třeba v OECD a v zemích EU již tam jsme viděli vysokou míru nezaměstnanosti. A v té době řada zemí zavedla reformy, tak aby mohli ti starší mm, odejít dříve do důchodu a by ti mladí získali práci, ale k ničemu to nevedlo. Nejsou žádné důkazy, které by nám řekly, že tím, že eh, dostanete ty starší pracovníky z trhu práce, že se snad vytvoří prostor pro ty mladé. Ne. Eh, mladí eh, lidé mm, jsou vystaveni velkým strukturálním změnám. A to je, takže proto musíme uspůsobit vzdělávání. Víme, že škola samotná nestačí, že je třeba další vzdělávání, e, tak aby tito mladí našli kvalitní práci. Jak víme, probíhá řada strukturálních změn a existují různé think tanky, EU, OECD se snaží nalézt způsob, jak, jak eh, konfigurovat naše systémy sociální ochrany, abychom se připravili na tento nový svět, kdy eh, lidé třeba budou mít eh, kratší smlouvy, smlouvy úplně jiného typu na malý počet hodin, nulový počet hodin a tak dále, protože to už není tak jako dříve, když někdo pracoval 40 let na stejné pozici tady jde o větší flexibilitu a i e, jde o to, abychom mohli lépe se přizpůsobit individuálním potřebám různých typů lidí. To jsou klíčové otázky, které se pořád objevují dokola a teď asi už nemáme moc času, ale i EU možná by mohla také ještě zde něco také doplnit, ale já jsem snad odpověděla na všechno. Děkuji, paní Sink. Jenom bych eh, to uzavřela takto. Za prvé, tato prezentace o zaměstnatelnosti starších pracovníků v EU figuruje na eh, webu výboru EMPL a také možná bychom mohli pokračovat v naší spolupráci. Třeba opět vás pozveme s údaji z nového projektu, které, který se týká různorodosti věko, věkových kategorií na jednom pracovišti, tak abychom mohli díky těmto podkladům bojovat proti stereotypům, které vedou k diskriminaci na trhu práce. Děkuji ještě jednou a možná se uvidíme na začátku roku 2020. Thank you. Now we'll have a presentation by the... Teď máme prezentaci komise o posílené spolupráci mezi eh, veřejnými službami zaměstnanosti. Zde chci vřele přivítat eh, osobu, kterou dobře všichni známe, pana Korteho, pane, pana degra, generálního ředitele DG Empl, který nám představí legislativní návrh pro rozhodnutí mm, o posílené spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti a také chci přivítat předsedu Evropské sítě, pana Kopse, Kopse Kopa, Kopfa a také i zde přivítám pana Volkanka Millera, který je členem rady sítě eh, a i ředitelem německé spolkové agentury zaměstnanosti. Nejprve pan Korte má slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za pozvání a děkuji za tuto příležitost zde prezentovat eh, návrh Eh, eh, návrh komise mm, o mm, změně tedy rozhodnutí, kterým se založila síť veřejných služeb zaměstnanosti. Takže Veřejné služby zaměstnanosti jsou zásadní pro lidi, aby našli práci a aby mohli jaksi proplout všemi těmi E, zákoutími trhu práce. A samozřejmě to všechno má dopad potom na, e, to má všechno vliv na to, jak jsou efektivní naše politiky zaměstnanosti v terénu. E, služby veřejné zaměstnanosti v podstatě to je služba v terénu, která implementuje celou řadu našich politik, které připravíme zde v Unii, v Bruselu, ale potom se musí aplikovat v terénu pro konkrétní lidi tyto služby také eh, vzhledem ke změnám na trhu práce musí řešit mnoho problémů a také i eh, v některých členských státech jsou pod rozpočtovým tlakem a na druhé straně se zvyšuje očekávání občanů. Proto vy, jako zákonodárný orgán a rada, byste rozhodli v roce 2014, že vytvoříte tuto síť pro lepší spolupráci mezi službami zaměstnanosti a proto, aby se modernizovali a posilovali. Po pěti letech existence, tedy od roku 2014, jsme provedli hodnocení a jasně z toho vyplývají výborné výsledky a úspěchy této sítě. A to hodnocení jste asi viděli, to bylo představeno 11. září nedávno a okamžitě nám, tedy komisi, poskytlo to základ, abychom mohli navrhnout prodloužení fungování této sítě. Tato zpráva se opírá o externí studii a o e, připomínkové řízení, které nám ukazuje, že je to velice úspěšný projekt. Je velice relevantní pro mm, veřejné služby zaměstnanosti, plní e, díky tomu plní své cíle a jsou efektivnější, jak jsem řekl, i pro, teď tedy pro komisi. Je důležité, že zde se mm, eh, to ukazuje, že mm, v podstatě ty eh, naše politiky jsou systematické, koherentní. Tato eh, síť pomáhá implementovat evropskou politiku zaměstnanosti, například i eh, aplikovat v praxi záruku pro mladé, nebo sociální fond, nebo integraci uprchlíků, pomoc nezaměstnaným. Jedna z klíčových přidaných hodnot této sítě, kterou je třeba zdůraznit zde, je ta eh, tedy eh, iniciativa benchmarkingu, tedy vzájemné výměna zkušeností, tato sítě dělá různá, kom, různé komparativní studie mezi členskými státy a vyměňuje si zkušenosti. Což je velice užitečné. I pan Kopf určitě to vysvětlí více. Ano, tato sítě si vzájemně pomáhá. To není nevím, potom, ale i potom pokračování finanční podpory z rozpočtu, odkaz na cíle udržitelnosti, Evropský pilíř sociálních práv. Mm, takže to všechno je v té normativní části tohoto rozhodnutí. Ano, takže to jsem chtěl říci teď a určitě se budeme těšit na úzkou spolupráci s panem Pisarem, vaším zpravodajem a se stínovými a s vámi všemi. A doufáme, že parlament eh, nás bude nadále podporovat. Děkuji. Peace. Děkuji, teď pan Kop. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem eh, ředitelem australsk rakouské pobočky PES <laughs> A musím vám poděkovat za to se podělit, eh, že mám možnost se s vámi podělit o poznatky. Komisařka Tysenová nás vyzvala několikrát a souhlasila s naším názorem. My se snažíme plnit naše úkoly na základě spolupráce, na základě vzájemné důvěry a připravenosti se podporovat. Je to vlastně eh, duch naší sítě a uvedu tři příklady, které ilustrují způsob, jak spolupracujeme a proč se domníváme, že jsme velmi úspěšná síť. My eh, organizujeme projekty vzájemné pomoci. Poskytujeme podporu těm pes, které čelí velkým eh, výzvám. Jeden projekt začal v roce 2017 na Kypru. Za naší pomoci hm, šlo o projekt eh, dlouhodobě nezaměstnaných a mládeže. Eh, jsou, byli tam kolegové z, z Belgie, Litvy, Rakouska a jiných zemích, kteří nám přišli na pomoc a po roce a půl intenzivní práce naše kolegové uh, na Kypru dosáhli velkého úspěchu, posílili segmentaci a také posílili služby zaměstnavatelům, což je velice důležitá záležitost při modernizaci PES. Druhým příkladem je něco, z čeho skutečně těží Rakousko. Mnozí členové PES byli zapojeni do zvládání migrační krize. My jsme vytvořili pracovní skupinu pro výměnu konkrétních praktik pro integraci migrantů eh, s určitými eh, hlavními aspekty. Tato intenzivní výměna nám umožnila eh, přijmout nové přístupy, například Slovensko na tom eh, pracovalo, vytvořili nový přístup a to bylo i obecně uznáno a teď je PES eh, základním kamenem pro integraci uprchlíků mnoha zemích. Komise navrhla také záruční program pro mládež před několika lety. My jsme vydali politický materiál, ale od té doby navíc jsme také poskytovali eh, výroční monitoring a také jsme řešili monitoring různými způsoby. My jsme spolupracovali v rámci materiálu eh, na ehm, začlenění PESu do vzdělávacího systému. My se domníváme, že by to mělo hrát velkou roli v zárukách pro mládež, eh, zvláště do budoucna. A my pochopitelně jsme připraveni přispět i našimi myšlenkami. Tyto tři příklady jsou, myslím, skutečně eh, ilustrativní, pokud jde o naší práci v síti. Je to úspěšná síť, jak eh, konec konců demonstruje hodnocení a také musím jasně zdůraznit, že tohoto úspěchu se nám daří dosáhnout pouze proto, že ta síť byla vytvořena v roce 2014. Jak už jsem říkal, jsme eh, ředitelem v Rakousku dlouho, ale uh, Eh, toho největšího úspěchu došlo mm, při formalizaci sítě. Díky iniciativě, díky struktuře a to nám pomohlo plnit naše úkoly a naše iniciativy. Já jsem velice rád, že jsem znovu zvoleným ředitelem, předsedou od začátku července. Jde nám o to, abychom spolupracovali lépe. Takzvaný bench learning, to je tak úspěšné, že naši eh, španělští kolegové to použili pro organizaci PESů ve Španělsku. A to je tedy nejlepší příklad z praxe, který by se mohl uplatnit i u politiků. Také musím říci, že ta spolupráce dokonce eh, došla někdy příliš daleko. Eh, jeden z našich mezinárodních kolegů požádal jedno z mých expertů, aby pracoval pro ně. Což je dobré pro něj, ale pro nás personálního hlediska je to dost problematické za něj najít náhradu. Dosáhli jsme mnohého od roku 2014. Dochází stále k velkým změnám na pracovním trhu z důvodu digitalizace a služeb veřejné zaměstnanosti a také z důvodu změny eh, demografické struktury, zvláště ve východní Evropě. Takže si myslím, že toto by mělo být zásadní pro tyto výzvy a eh, doufám, že také parlament bude eh, souhlasit s mými připomínkami a děkuji za pozvání. A teď dám slovo našim zpravodajům, pan Pizarro. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit portugalsky. Mm, pro mě je rozhodně jednodušší odprezentovat své naměty eh, v mateřtině. Myslím, že nejdůležitější v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, kde bylo výročí, tam byly stanoveny cíle plná zaměstnanost a sociální pokrok. Podle smluv existuje tedy úloha Evropy a Evropské unie poskytovat koordinaci a spolupráci, ale evropští občané, kteří nás volili, usilují o sociální Evropu a považují stanovení sociálních cílů jako důležité. Síť služeb PES je výborný nástroj pro spolupráci a umožňuje členským státům, aby se navzájem od sebe učili prostřednictvím benchmarkingu, vzájemného srovnávání a vyměny zkušeností, aniž by se nějak zasahovalo do kompetencí jednotlivých členských států nebo do práce těchto jednotlivých pracovišť, ale přitom zároveň si mohou vyměňovat zkušenosti a tak rychleji reagovat na potřeby občanů. To považuji za velice důležité a chtěl bych tedy pochválit komisi za to, že provedla hodnocení. To hodnocení je již k dispozici a potvrzuje to, co právě říkal pan Kopf. Jemuž bych chtěl ještě poděkovat za návštěvu. Bude se tedy pokračovat ve fungování této sítě služeb PES. Ale mohli bychom si položit otázku, jestli bychom si neměli položit ještě ambicioznější uh, cíle pro tuto síť, protože ty výzvy v oblasti zaměstnanosti jsou velké. Máme tady demografickou krizi v mnoha evropských zemích. Je velké procento osob nic, kteří se ani nevzdělávají, ani nepracují, ani nejsou žadateli o práci. V některých zemích je velké procento mladých lidí, kteří se vůbec nedostanou na trh práce. Jak můžeme tedy reagovat na tuto situaci? To bylo zmíněno již předtím. To znamená, jak můžeme reagovat na problémy mladých, ale i na problémy starších spoluobčanů, kteří čelí problémům na trhu práce. Zároveň se musíme věnovat změnám klimatu, chceme přechod na hospodářství, které bude přátelštější k životnímu prostředí a to by měl být další podnět, proč dále rozvíjet tuto síť. Já jako zpravodaj v této otázce mi Společně s kolegy, kteří spolupracujeme na této zprávě, se budeme zasazovat o to, aby tato síť byla ještě více uznávána ve své činnosti, protože vykazuje dobré služby pro sociální Evropu. Takže by mělo být stanoveno, by mělo být pokračováno na tomto dobrém základě a nemělo by to být nějak omezováno z vrchu. Děkuji a paní, paní Skipina. Paní Skipina. Budu mluvit švédsky. V prvé řadě musím říci, že jsem velice ráda, že eh, síť nabyla sebevědomí a že můžeme dále spolupracovat, eh, abychom využili možnosti. Určitě Existují rozdíly mezi mnohými zeměmi a máme se co od sebe učit. V tom určitě se hrává taky svou roli parlament a my doufáme, že bychom mohli přispět co nejhladším způsobem. Budeme se těšit na spolupráce se spravodaji i stínovými spravodaji. A já bych eh, ráda slyšela od vás, jak vidíte spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami a, a účastníky a zdali máte nějaké plány tu eh, svou spolupráci na ně také rozšířit. Děkuji. Za paní Vali. Děkuji, paní předsedkyně. dámy a pánové, zástupci Evropské komise. Nejprve mi dovolte poděkovat zástupcům komise za komplexní legislativní návrh. Sdílím návrhy a názory mých kolegů s tím, že spolupráce do, také přispívá k posilování služeb zaměstnanosti a posiluje eh, schopnosti koordinace politik nezaměstnanosti a také posílá evropský, posiluje rámec zaměstnanosti. Služby jsou velice důležité pro nezaměstnané, pro jejich vzdělávání a začlenění na pracovní trh. Hodnocení prokazuje, že dochází k posilování služeb napříč EU. Navíc se nám daří posilovat záruky pro mládež a posílit dlouhodobou zaměstnanost. Není pochyb o tom, že síť služeb veřejné zaměstnanosti musí být zachována, posílena a zkvalitněna prostřednictvím platformy pro sdílení, poučení z praxe, takzvaný bench learning a vytváření inovativních politik založených na faktech. Nicméně určitě je tady post, prostor pro zlepšení, jako dejme tomu zlepšená spolupráce mezi politikami zaměstnanosti a dalšími poskytovateli. To určitě pomůže uchazečům o práci. A také je snažší poměřovat výsledky. Takto služby budou efektivnější, vhodnější a inkluzivnější. Služby zaměstnanosti musí být podpořeny i vnitrostátně a musí dostat dostatek zdrojů finančních, personálních i počítačových. To je zásadní pro modernizaci a kvalitu. To přispěje našim občanům, zelené ekonomice a demografickému vývoji. A za zelené Satory Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych rád uvedl následující. Pokud jde o naše občany v kontextu sociální Evropy, tak bych řekl, že politické nástroje nejsou adekvátní. Jednoduše potřebujeme novou legislativu, nový legislativní rámec, pokud bychom měli vybudovat sociální Evropu, která bude čelit očekáváním. Už se nám mnohé podařilo a na tom se dá stavět. A e, to má velkou hodnotu a my rádi budeme stavět na tom, co už máme, ale máme a musíme mít e, ambice politického charakteru, to je jádro našeho přístupu. Tři věci. Mm, klimatická eh, eh, deklarace z parlamentu. Eh, tato, tento stav nouze, pokud jde o klima, má dopad na všechny země. A proto se musíme vyrovnat i v oblasti práce. A to v ruku v ruce se zelenou ekonomikou. A napříč Evropskou unii co nerovnost v genderových vztazích. Proto všechny aspekty politiky musí zohledňovat i toto. A další věc. Sice bereme v potaz národní preference, měli bychom být proaktivní, především pokud jde o ochranu pracovní síly, abychom zabránili nějakým nestabilním zaměstnavatelským vztahům. Zaměstnavatelé vždy mluví o, stab- o efektivitě, účinnosti, výkonnosti, ale co to znamená pro stabilitu zaměstnanců? To by bylo potřeba vyvážit, aby obě dvě strany z toho mohly těšit. Eh, přání, očekávání a potřeby na obou stranách by měly být zohledněny. Paní Zambeli, tady není, jménem paní Zambeli, paní Šidla tady není. Paní Jungerius, vy jste se hlásila. Já nejsem zpravodajka, ale jsem ráda, že někdo pracuje na tomto tématu. Nicméně mám jednoduchou otázku. Vy tady ukazujete všechny eh, dobré příklady práce PES. Když jste tak strašně spokojení, eh, proč eh, nemáme trvalý systém? Proč se jedná pouze o sedmi leta prodloužení? A paní Sanders. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny evropské země budou řešit výzvu a to, aby zaměstnanci, ti, kteří již mají práci, ale i žadatelé o práci, aby měli dovednosti v, hlavně v oblasti digitální, ale i v celém tom sektoru, který se bude ještě rozvíjet a který se týká klimatických změn. Vše, co to bude znamenat tedy pro tyto nové kvalifikace, dovednosti. A já si myslím, že ty veřejné služby zaměstnanosti v Evropě všechny budou muset tuto výzvu řešit a určitě budou muset nadále spolupracovat a to především v této oblasti. Také víme ve smyslu organizace, Eh, tak aby lidé mohli mít přístup k práci, tak profesní vzdělávání je vynikající nástroj. A moje otázka je, stále spolupracujete s, eh, se subjektiv eh, z oblasti profesního vzdělávání a odborného tedy vzdělávání a třeba jak spolupracujete s agenturou CDFOP, tedy agentura, kterou dobře v Evropě známe. Takže máme dvě otázky, zodpoví oba hosté. Nejprve pan Korte, prosím. Já bych chtěl v první řadě velice poděkovat panu zpravodaji a váženým poslancům, kteří se vyjádřili. Myslím, že to mohu schrnout jako podporu pro pokračování bez VSZ a myslím, že to je tedy vaše základní reakce na ten návrh. Potom tady bylo několik otázek k podrobnostem paní Skytedál ohledně těch dalších zainteresovaných stran. Ano, jsou skutečně již zmíněny v článku 5 toho rozhodnutí a návrh předpokládá rozšíření počtu zainteresovaných stran, s kterými je nutno konzultovat a kteří mají být zahrnuty do PES. A potom v odpovědi na otázku paní Sanders, Sedefop, Nyní je tam přímý odkaz na agentury EU, že jsou určitým způsobem partneři sítě PES, což už samozřejmě by měly být v současnosti a CDFOP je jednou z těch agentur, takže ano, odpověď na vaši otázku je, že pokud jde o dovednosti a odborné vzdělávání, tak CDFOP určitě bude velmi důležitým partnerem té sítě. A pokud je o otázku pana Saturyho, takže ano, větší ambice. Dobře, ano, já jsem pro. Já jsem pro. Tudíž ty tři boty, které jste zmínil, tak eh, víceméně jsou již pokryty nějakým způsobem v tomto návrhu, ale samozřejmě uvidíme, zdali ještě více bychom to tam nemohli dát. Třeba, jak vy jste řekl, změny klimatu, naléhavá otázka, jaké jsou důsledky pro trh práce. Ano, nebo digitalizace. To tam také lze samozřejmě zmínit včetně těch klimatických otázek. To tež pro rovnost pohlaví, to tam již je, ale možná můžeme to více akcentovat. Proč jen sedm let? Já si myslím, že už je to déle než to, co máme v současnosti a chtěli jsme to nějakým způsobem stabilizovat v souvislosti s finančním rámcem, s finanční perspektivou, s víceletým finančním rámcem. A to nám umožňuje to nějak vyhodnotit a podívat se na to. Je předpokládaná evaluace, myslím, že po čtyřech letech, během těch sedmi let. Takže o tom budeme moci ještě hovořit a uvidíme. Tolik tedy k těm otázkám. Děkuji moc. Pan Kopf, prosím. Ano, děkuji. Zazněla otázka spolu s pravodajky paní Skytedal ohledně spolupráce. Jedno z poučení, když jste rozvinutou pes, tak to znamená, že řada problémů na pracovním trhu může být vyřešena pouze ve spolupráci s ostatními, s veřejnými orgány, se sociálním systémem, se systémem vzdělávání, ale v mnoha případech jde také o spolupráci se soukromými společnostmi, samozřejmě se zaměstnavateli, ale také se soukromými pracovními agenturami. Například si pamatuji setkání, kde jsme pozvali zástupce těchto soukromých zaměstnávacích agentur a skutečně bychom měli nějakým způsobem otevřít tu síť. Samozřejmě to také o spolupráci s MKO. MKO a komise jsou stálými členy našich schůzí. Takže já bych určitě chtěl otevřít dveře relevantním zainteresovaným stranám na účasti na našich jednáních a podobně. A v jednotlivých zemích tam skutečně je otázka spolupráce. Tam v mnoha případech vlastně neexistuje žádná jiná možnost, jak uspět. Potom otázka pana Satury. Tam šlo hlavně o téma klimatu pokud chcete skutečně bojovat s klimatickými změnami, tak si myslím, že budou potřeba poměrně silná legislativní opatření, což bude problém pro někteří lidé, kteří pracují v určitých odvětvích. Ale na druhé straně vzniknou nová pracovní místa. A pro politiku pracovního trhu je velice obtížné, velice náročné vždy přeškolit ty osoby z těch zanikajících odvětví do těch nových odvětví. Někdy to nefunguje ale v každém případě je potřeba pomoci těm lidem, kteří přicházejí o práci. Takže jsem si jistý, že změna že boj s klimatickými změnami je obrovským tématem pro politiku pracovního trhu a pro naši organizaci. A proto o tom, o tom už hodně přemýšlíme a uvažujeme, jak přeškolit lidi na té, ty nově vznikající profese. A poslední otázka, ke které bych se chtěla vyjádřit, je otázka Jontarius, paní Jontarius. Já jsem velice rád za tu jednoduchou otázku, proč ne trvalý systém. Samozřejmě to je politické rozhodnutí. Já se nebojím žádného dalšího hodnocení, já jsem si jistý, že bude také úspěšné. Já skutečně v tu síť věřím. A na druhé straně za sedm let nám zase bude věnována velká politická pozornost. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Mnohokrát děkuji vám všem, obzvláště našim hostům. A chci vám jenom připomenout ten časový rozpis. Skutečná data jsou 30. ledna, to je lhůta pro pozměňovací návrhy. A potom hlasování ve výboru EMPL bude 26. března příštího roku. Mnohokrát děkuji. Uh, Nyní máme výměnu názorů k představení činnosti agentury ECHA v oblasti limitní hodnot expozice chemickým činitelům při práci. And I would like to warmly welcome... A já bych chtěla velice přivítat zástupce ECHA, agentury ECHA a poděkovat jim za jejich proaktivní přístup k nám. Chtěla bych také přivítat zástupce komise, s nimiž má výbor EMPL plodnou spolupráci. Měl tedy v předchozím období, kdy byly přijaty tři směrnice o karcinogenech a mutagenech, které umožní zachránit živity ty více než 100 tisíc pracovníků v nadcházejících 50 letech, což je skvělé, takže vítejte. A v neposlední řadě tady vidím některé kolegy z výboru Envy. Můžete se prosím přihlásit, můžete zvednout ruku, pokud tady jste. Ne, nejste tady, ale určitě ještě přijdou kolegové z výboru Envy. Protože Envy je tím příslušným výborem pro stanovisko ohledně legislativy v oblasti BOZP. Ale myslím si, že můžeme začít a oni přijdou později. Takže v první řadě tato výměna názorů byla rozdělena našimi, byla rozhodnuta, ne rozdělena, omlouvám se, byla rozhodnuta na schůzi koordinátorů v říjnu a cílem je představit aktuální stav a nadcházející milníky v oblasti legislativy BOZP ze strany komise a také představit aktivity agentury ECHA v oblasti limitů expozice nebezpečným látkám při práci. To je relativně nové, protože po pilotní fázi se komise a ECHA v lednu 2019 dohodli, že ECHA začne poskytovat doporučení u prioritních limitů v rámci legislativy pro BOZP. Takže nejprve bych chtěla dát slovo paní Charlotte Greffors Ernut z generálního ředitelství EMPL pro stručné představení aktuálního stavu u legislativy OHS nebo VOZP a potom budeme pokračovat s panem Björnem Hansenem, výkonným ředitelem agentury ECHA. Moc krát děkuji. Vážení zpravodajové, vážení poslanci, skutečně je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být společně s kolegy, kteří zastupují útvary komise a komisy. Já bych chtěla nebo v první řadě doufám, a je dobré, že se vzájemně seznamujeme, protože se těšíme na velmi plodnou spolupráci s vaším výborem v oblasti BOZP, Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v nadcházejících letech. Byla jsem požádána, abych řekla několik slov o tom, jak si stojíme. Chci připomenout, že v oblasti BOZP se řídíme článkem 153 smluv o zlepšení pracovního prostředí a cílem je samozřejmě chránit zdraví a bezpečnost pracovníků a za tímto účelem již máme směrnice, které stanoví minimální požadavky. Veškerá tato legislativa byla vyhodnocena poměrně nedávno Věnovali jsme se rámcové směrnici, což je základní akt v oblasti BOZP a také na související směrnice. A závěr je, že plní svůj účel a je třeba tam provést určitá, určité úpravy v souvislosti s modernizací, takže určitá potřeba drobné modernizace. My máme také více leté akční programy a strategie v naší oblasti a v tuto chvíli je v platnosti strategický rámec pro BOZP, který končí příští rok. V rámci minulé komise se jsme přijali také sdělení, které navazuje trochu na ty závěry toho velkého hodnocení a stanoví se tam, jaká bude ta modernizace v této oblasti. Tady vám poskytnu určitý přehled. Mnoho z vás to určitě zná. Je, je to takový strom, je tam ta rámcová směrnice, která stanoví ty základní principy BOZP a potom máme jednotlivé směrnice, kde se hovoří o pracovištích, vybavení pracoviští, osobní ochranné pomůcky, vybavení, pokud je o displeje a obrazovky, potom bezpečnost, potom těhotné ženy, mladí lidé v práci, eh, stave, staveniště, doly, rybářské lodě, eh, zranění ostrými předměty, dále karcinogeny, bioagenty, chemické činitele, a další rizika. Ale dnes hovoříme skutečně o směrnici o chemických látkách, chemických činidlech. Jedna, ta nejširší, se týká chemických látek a potom jedna konkrétnější se zabývá karcinogeny a mutageny a potom ještě máme směrnici, která řeší azbest. A v rámci těchto tří směrnic existuje možnost stanovit limitní hodnoty. A to také prováděla předchozí komise pro řadu látek v rámci té směrnice o karcinogenech a mutagenech a již připravujeme práci na ještě nových návrh, abychom předložili ještě nové návrhy s limitními hodnotami pro jiné látky. A v tomto okamžiku já tedy ukončím svůj projev a předám slova kolegům z agentury ECHA, protože jak říkala paní předsedkyně, již několik let se teď spoleháme na velice hodnotnou vědeckou podporu z této agentury, která sídlí v Helsinkách. Mnohokrát děkuji. Pan Hansen, prosím. Mnohokrát děkuji. Já mám jenom jeden slide, takže to není nic náročného. Tento slide. Ale nejprve krátký příběh a potom se dostanu k tomu slajdu. Mnohokrát děkuji za tuto akci a vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že mohu trochu vysvětlit z hlediska naší agentury, jak můžeme pomoci a přispívat k bezpečnosti pracovníků, pokud jde o chemické látky. Ve velmi zjednodušeném světě vlastně máme nějakou chemikálii a pracovníka a ta chem, té chemikálii je úplně jedno, jestli je nějak regulována v rámci REACH nebo v rámci směrnice o chemických činitlech, jestli nějak působí alergie nebo rakovinu nebo dráždí kůži. Bude to dělat prostě bez ohledu na legislativní rámec. Na druhé straně máte pracovníka a ten pracovník, ale i ten zaměstnavatel a regulátoři v jejich zájmu je, aby ten pracovník byl bezpečný. Ať už je to prováděno prostřednictvím AKI o chemikálií nebo o CLP nebo jinou legislativou, to je vlastně druhotná věc ta prvotní důležitá věc je ta bezpečnost. A v těch zbývajících osmi minutách chci ukázat, že tam jde vlastně o spolupráci v rám, mezi těmi legislativy BOZP a legislativy v oblasti chemikálií. Pouze jejich propojením se nám podaří zajistit bezpečnost. Když se podíváme na REACH, tam jde o sledování těch chemikálií od výrobců a dovozců až po to místo, kde se s tou chemikálií setká ten pracovník. Pracovník na druhé straně je chráněn prostřednictvím legislativy o BOZP ve všech svých aktivitách na pracovišti, včetně všech chemikálí, s kterými se ten člověk setká na pracovišti. Myslím si, že už začíná být jasné, že bez jedné nebo té druhé části legislativy ten pracovník nebude v bezpečí. A to aky týkající se chemikálií v podstatě generuje informace pro všechny chemické látky používané v Evropě tak aby bylo známo, zda způsobují rakovinu, způsobují alergie, podráždění kůže. Potom je tam klasifikace nebo označení na základě těchto dat, tak aby ten pracovník nebo spotřebitel a dopravce snadno rozpoznal, jaké je riziko té chemokalie. Nemusí si číst žádné dlouhé dokumenty, ale vidí na tom označení, na té plechovce a podobně, zda je to rakovinotvorné, zda je to draždivé nebo zda to nic takového nespůsobuje a to na základě nařízení REACH a také CLP o označování a klasifikaci. Jsou tam požadavky pro všechny osoby v, ři- v dodavatelském řetězci, aby tyto informace předali ve formě bezpečnostních listů, tak aby ty bezpečnostní informace se dostaly k těm pracovníkům. A v tu chvíli vlastně eh, to přebírá ta legislativa pro BOZP a věnuje se všem těm chemikálím, s kterými se ten pracovatel setká a jak zajistit na pracovním místě, aby byla ta osoba v bezpečí. Je tam jedno místo určitého rozhraní mezi touto legislativou a to znamená odpovědět na otázku, kdy je chemikálie bezpečná. V legislativě BOZP máte také tento koncept v té legislativě, které se věnujete vy a Charlotte. Tam se tomu říká limitní hodnota expozice. My jsme v oblasti nařízení REACH nebyli tak inventivní, říkáme tomu DINOU, úroveň, kde není žádný efekt, ale v legislativě se říká, že je to úroveň, do které může být ten pracovník vystaven. Může to být samozřejmě méně, o to je snaha, ale v žádném případě více. A to je tedy určitý průnik mezi těmi dvěma oblastmi legislativy. A nyní tedy na úrovni EU my v ECHA můžeme přispívat nejenom ke stanovování této úrovně v tom aky o chemikálích, ale můžeme také přispívat, že budeme vlastně poskytovat tu odbornou stránku do legislativy o BLZP. A ta molekula je vlastně vždy stejná, ať už se na ní hledáte, díváte z hlediska BOZP nebo z hlediska chemikálií nebo legislativy o chemikáliích. Tam je otázka, co ta chemikálie může způsobit tomu pracovníkovi. To je ta klíčová otázka. Takže to je trochu popis toho kontextu, proč jsme z toho tak nadšení. My máme 650 osob, kteří se specializují na tuto oblast a umožňuje nám to přispívat zároveň práci na chemikálích i práci na BOZP. To znamená, že je to efektivnější a můžeme dosáhnout lepší ochrany. A ty další body, ke kterým můžeme přispívat, je konzistentnost, to znamená, že máme pracovníka, který je zároveň občanem. Pracovník nebo občan si všimne pokud my, regulátoři nebo technické agentury, které podporují ty regulatoři, jsou nekonzistentní. Oni si nevšimnou, když konzistentní jsme, ale určitě si všimnou, když zájemně konzistentní nebudeme. A tím, že to děláme prostřednictvím jedné agentury s jedním přístupem k ochraně pracovníků na základě vědeckých důkazů, tím zajišťujeme konzistentnost, která, což alespoň přispívá k nepodrývání důvěry občanů ve vědecké důkazy a evropské instituce a může to přispět i k tomu, že získají ještě nějakou ztracenou důvěru. Takže co děláme u těch limitních hodnot? My je samozřejmě nestanovujeme. Ten proces pro jejich stanovení je ten starý dobrý proces, který dobře funguje v rámci komise a s vámi jako regulátory společně s radou. My tam poskytujeme ty vědecké, ta vědecká data, tak abychom umožnili tomu rozhodujícímu procesu přijímat ta rozhodování. A my využíváme ten proces, který jsme využívali v oblasti chemikálií, v oblasti REACH, v oblasti CLP, v oblasti biocidů a další legislativy, kterou také implementujeme. Nyní jsem se dostal k tomu slajdu. Takže my nejprve čekáme na žádost ze strany komise. Formálně je to z kolegů v generálním ředitelství pro zaměstnanost, kteří samozřejmě spolupracují s kolegy odpovědnými za chemikálie v DG Sante, DG Grow a DG Environment. A my samozřejmě hrajeme aktivní roli v průběžném dialogu s naši kolegy v KŘ Employment, ale i na dalších generálních ředitelstvích, tak abychom poskytli naše znalosti, když my si myslíme, že by někde mohl být určitý eh, problém, kde by mohlo pomoci jak REACH, tak oblast BOZP. Když dostaneme tedy výzvu k předložení důkazů, tak my, tedy ti osoby, které žijí, pracují fyzicky v Helsinkách, tak my vyhotovíme vědeckou zprávu, ta je předmětem veřejné konzultace a potom celý ten balíček je předložen našemu výboru pro hodnocení rizik a oni vytvoří stanovisko k naší vědecké zprávě. Za tímto účelem několik členů toho útvaru, který byl v, v útvaru Charlotte v Lucembursku. Ti se nyní stali členy výboru pro hodnocení rizik, tak aby byl, tam byla zajištěna kontinuita, ale abychom také my v ECHA měli přístup k těmto znalostem. A když je to hotovo, tak to předložíme do Bruselu našim kolegům z DG Employment a potom to prochází tím normálním procesem, na který jsou všichni zvyklí. Vede to potom k rozhodnutí komi- komise a podle toho, o jaké limitní hodnotě hovoříme, tak to buďte řádným legislativním postupem nebo procesem komitologie. Chtěl bych tedy to uzavřít. Ne, neúmyslně provokativní připomínkou. Někteří lidé říkají, že to vypadá, že REACH vlastně převzal ty první dva kroky toho stanovení těch limitů. Já to zase vidím tak, že BOZP vlastně převzal část agentury ECHA, protože my potřebujeme velice znalosti a odbornost ze strany BOZP. A takže nyní je tam vlastně větší efektivita a konzistentnost a spolupracujeme s více generálními ředitacími a tím zajišťujeme lepší ochranu pracovníků v Evropě. Your colleague here. Ano, vidím, tady i kolegyni, pokud chci něco doplnit k této úvodní části, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jenom chci eh, říci, že eh, na těchto limitech pracuje tým. My jsme mm, provedli řadu již těchto analýz, i další eh, připravujeme na příští rok, asbest a kadmium, takže eh, jsme velice hrdí na to, že můžeme na tomto pracovat. Děkuji, paní předsedkyně. Takže jenom jedno kolo otázek. Paní Junkerius vidím, ta má zájem o otázku a potom paní Danielsov. Děkuji, paní Junkerius, děkuji, děkuji za tuto prezentaci. A hm, děkuji, že hm, hm, opět jste nám představili vaši významnou práci. A eh, eh, ECHA určitě ta je, eh, to je agentura, která přímo Eh, ovlivňuje eh, zdraví lidí na pracovišti. A já nevím, zda to můžete vysvětlit, ale jsou zde takové důvody, proč se mi, eh, proč se mi nelíbil ten fakt, že ty původní mission letters, pověřovací dopisy od nové předsedkyně komise, že tam mm, celé to téma mm, zdraví na pracovišti, pra, eh, bezpečnost práce, eh, že na to se nějak zapomnělo. A mm, nebo to tam vůbec nespadá. A takže eh, já vím, že to je téma, které vám leží na srdci, takže nevím, stále vy mi to vysvětlíte, proč to bylo pominuto, jak jsem řekla. Já jsem byla teď spokojenější, eh, když jsem slyšela odpověď Nikola Šmita než eh, od pana komisaře. Mm. Takže za prvé nějak to úplně vypadlo eh, ze oblasti zájmu a za druhé poté, co jsme docela dobře spolupracovali, myslím, již v předchozím funkčním období, když jsme eh, pracovali na CMD 2 a 3, tak eh, my jsme teď chtěli začít pracovat na čísle 4, 5, 6 už, ale mm, říká se, že číslo 4 teprve eh, se se mm, předložilo až teď po létě. Ten návrh, já jsem to ještě nemohla prověřit, tak se ptám, je to pravda, nebo můžeme očekávat již návrh dříve i dříve než tedy. A potom na kolegu z Finska. Mám otázku. Zdali byste pracoval na, bo máte na seznamu Eh, seznamu pri, eh, látek, kterým byste dal přednost vy. Tedy priority, vaše priority a eh, můžete je prosad, prosadit anebo se zde preferují nějaké jiné látky. a některé třeba vůbec nejsou ve středu zájmu. Děkuji, pan Danielsen, prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Já chci poděkovat komisi a za velice zajímavou prezentaci. Takže je evidentní, že Evropská unie má velkou roli v oblasti bezpečnosti práce a myslím, že eh, hodně se již podařilo, ale situace nám také ukazuje, že pořád je před námi hodně práce. Každý rok 80 tisíc lidí údajně zemře na rakavinu kvůli expozici na pracovišti, což je neakceptovatelné. Přece někdo nemůže umřít kvůli tomu, že chodil každý den do práce. A takže zabýváte se tím. A teď dvě otázky na oba. Směrnice o asbestu. Tam jsou velice významné e, limity expozice na asbest na pracovišti, ale jak já to chápu, a já myslím, že i od, s tím souhlasí i odbory, že stávající limitní hodnoty ve směrnici jsou nedostačující na ochranu pracujících. A takže Teď, když toto vezmete do úvahy s tou zvyšující se potřebou třeba rekonstruovat staré budovy v Evropě, aby se splnily klimatické cíle, tedy protože ve všech zemích eh, existuje ten problém asbestu. A já se ptám, co si myslíte o této směrnici, jak ji novelizovat, aby se lépe chránilo zdraví lidí. A dále SMD a mm, tedy to, ten sklus s celým tím balíčkem. Chci také je třeba i rozšířit pole působnosti směrnice nejenom na mutagenní karcenogenní látky, ale eh, reprotoxické látky také. To byl požadavek mé skupiny i parlamentu, takže také na to se chci zeptat. Děkuji. Pan Satory, prosím. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za toto expoze. A co vám k tomu říci? No, ano, zde pořád přetrvává velké riziko a když ho nevezmeme do úvahy, tak to je téměř porušení základních práv na pracovišti. Já jsem si vyslechl velice pozorně, co zde zaznělo, ale ta metoda pro stanovení prahových hodnot, to je téma pořád, velké téma. Když se rozhoduje o tom, takže vztah mezi mm, cenou a tím ziskem, tak to je asi reálné kritérium. Takže já bych chtěl teď mít od vás přesné odpovědi takže ty, samozřejmě já s tím nemám problém, já vím, že odpovídáte popravdě. Jakou metodiku používáte, používá Evropská eh, agentura pro chemikálie ECHA? Potřebujeme znát, jakou metodu používáte, metodiku používáte a chci, abyste mi vysvětlili, tedy pedagogicky, já jsem tady nový, takže to téma moc neznám. Jaký je rozdíl v, při vyhodnocování rizik limitních expozic a rizikem, které definuje agentura. Jasně, jasněji. Celý ten proces povede k tomu, že se budou chránit zaměstnanci a e, není zde takové nebezpečí, že v podstatě e, legislativa nebude chránit zaměstnance, e, protože kvůli ekonomickým úvahám, které do toho vstupují a v určitém okamžiku, protože zde ty ekonomické zájmy jsou větší, takže zde potom je to riziko, reziduální riziko. A jak se vyhnout tomu, aby ekonomické finanční zájmy skutečně nám neohrozily zdraví zaměstnanců, protože naši občané očekávají, že Evropa bude chránit, pomáhat a že bude na straně zaměstnanců. A já bych nerád abychom zde teď na začátku funkčního období, kdy mm, e, jsou zde velká očekávání od Evropy, která chrání a že ne, že ty ekonomické zájmy jak si se e, mm, nějakým způsobem do toho začnou vměšovat a bude to na úkor ochrany zaměstnanců. Děkuji pan Nikolau, děkuji paní předsedkyně. To byla velice zajímavá e, prezentace. Já jsem chemik, e, takže já jsem i e, členem eh, Národní asociace chemiků a já jsem doma sledoval eh, tuto tematiku. a uznávám, že je nutné, abychom měli vědecké podklady, důkazy o tom, které látky škodí na pracovišti, nejenom jako aby to e, bylo zvažováno z pohledu výsledku, tedy když, když dojde k zdravotnímu problému, ale i z pohledu prevence. Abychom byli před, e, krokem, krok vpřed a ne za. Já se vás ptám, já chápu, že důvody, které vy předkládáte, tak e, Hmm. to je teď, až když komise představila eh, návrh seznamu některých škodlivých látek a poté vy, vaše agentura, analyzuje a říká, jaké limity a podobně. Takže nevznikají zde další problémy, třeba často Evropská komise, stejně jako všechny státy, eh, tak také eh, mají určité ekonomické zájmy přece a eh, protože tady jde o konkurenci, jak předehnat konkurenci. A často podle mě to právě vede k tomu, že ty různé odhady eh, jsou, nejsou nestrané, jsou hm, ovlivněny. Třeba glyfosát nedávno, problém s glyfosátem. Takže já k tomu mám jasný názor, není to předmět dnešní diskuze, ale já se ptám, nebylo by lepší eh, chránit eh, eh, naše zaměstnance nebo pracovníky v zemědělství, kdybychom naše orgány revidovali tedy lépe tyto látky, lépe tedy Eh, je zkoumali. Ano, protože často jak si eh, komise má v hlavě ještě jiné zájmy. Děkuji. Paní Desuter jako poslední a paní Desuter, pan Desuter. Děkuji za, děkuji za možnost položit otázku. Omlouvám se za spojení, ale je to téma, Eh, které mě skutečně leží na srdci a já mám otázku, která v podstatě je v souladu s tím, co již jsme slyšeli. Pokud, jsem to pochopil, pokud jsme to pochopili, takže komise rozhoduje o tom, které látky eh, se budou zkoumat a mně se to zdá spíš jako politické rozhodnutí. Možná, že se opírá o technickou expertízu, možná, ale ve finále je to politické rozhodnutí a já se ptám, skutečně může ECHA eh, dělat práci nezávisle? Chápu, vaše práce je vynikající, technická, odborná, ale já mám s tím stejný problém eh, jak je to, mm, do jaké míry jste pod politickou kontrolou, která vám říká tedy, co máte dělat, jak to dělat a komise hovoří o e, strategie nulového znečišťování, to je vynikající, to znamená, že bychom měli analyzovat všechny výrobky, které postihují zdraví stejným způsobem. No, to je tedy, takže ale teď jde o to, jak to dělat bez toho, aniž bychom byli ovlivňováni nějakými zájmy. No, víte, že to je problém technický, tedy jak to vyřešit. Paní Vint. Děkuji. Já se pamatuju, že v Dánsku eh, eh, to je velké, to byl vždycky velký problém, velké téma, tak děkuji za to, co děláte teď dánsky. Oh, takže ten seznam těch karcinogenních látek, no, které ohrožují zdraví lidí. No, tady to nejde, já nemám otázku na ten seznam, ale chci k tomu říci, že ne, je nedostatečné pro firmy tedy mít 12 let na to, aby nahradili ty karcinogenní látky těmi méně znečišťujícími, méně tedy toxickými. V EU se používají materiály dlouho, vědomě, vědomě, dlouho, vědomě a ví se, že e, škodí. To přece musí skončit. Musíme zkrátit ty lhuty, po které se mohou používat tyto škodlivé látky. Děkuji, takže prosím, můžete odpovědět na otázky. Děkuji. Děkuji za tyto dotazky a já se pokusím na ně odpovědět, odpovědět alespoň na ty, které jsou v mém mandátu a předám. Pokud jde o bezpečnost a zdraví při práci, tady, alespoň z naší strany jsme zaznamenali v projevu předsedkyně van der Leyenové, odkaz na pilíř sociálních práv a známe princip 10 tohoto pilíře a ten souvisí se zdravím a bezpečností při práci. To byl první významný odkaz. Druhý odkaz také na akční plán proti rakovině. Víme, že tento akční plán bude široký, bude pokrývat výzkum, veřejné zdraví, ale pak to má ale ještě jeden důležitý aspekt a to je bezpečnost a zdraví při práci. A pochopitelně pak Michel Schmidt, když se setkával s vámi, jak tady bylo řečeno, je pravda, že také to eh, jasně uvedl. Takže pokud o nás, tak eh, my jsme nadšením těmito odkazy a budeme se těšit na spolupráci na téma bezpečnosti a zdraví při práci. Pokud je o CMD 4, to jsou ty nové látky. Já e, nezdělím názor, že by šlo o nějaké prodlení. Myslím si, že je běžné projít všemi těmito fázemi a až dojdu na další otázku, tak budu možná muset zpřesnit, jaké tyto fáze jsou. Ale e, zároveň jde o to, že e, měníme z jedné komise na druhou, že že tento přechod bude znamenat e, také nové zaměření tohoto plánu. A určitě to budeme schopni odprezentovat po létě. A pak, pokud by mělo dojít na otázky o azbestu, to, jak už jsem říkala, když jsem se krátce dotkla této legislativy, je to jedna směrnice, která řeší pouze asbest a my jsme si vyslechli vaše signály, signály parlamentu a dalších zainteresovaných stran, že to je velice důležitá látka, na kterou by se člověk měl pečlivě podívat a určitě to také provedeme v následujících měsících. Reprotoxidní toxické látky. Ano, poslanci, vzpomenete si určitě na trialog. Na úpravy směrnice o karcinogenech a spolu zákonodáci požádali eh, komise, aby zjistili, jak ty, eh, ty látky by měly být pojednávány v rámci legislativy pro bezpečnost a zdraví při práci a to také děláme. Zadali jsme studii, která zkoumá různé alternativy řešení. A nyní se nacházíme ve fázi, kdy to konzultujeme s naším tripartitním výborem, který má zvláštní pracovní skupinu pro chemické látky. Jsou tam zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlády. A ti teď momentálně intenzivně diskutují, pochopitelně využívají studie vlastních zkušeností a pochopitelně eh, ovšem bude rozhodovat nakonec komise, ale pokud jde o nás, eh, tak my velice pečlivě nasloucháme tomuto výboru. Eh, sejdou se opět na jaře, takže to je skutečně věc, Eh, kterou, na kterou se zaměřujeme. A teď metoda pro stanovení limitní hodnot. Můj kolega vysvětlil, jak to funguje v rámci agentury. Ale to je pouhá jedna fáze. Takže eh, bych eh, vám ráda uvedla, jak my si stanovíme priority pro látky a i tam je to vlastně mm, na komisi, ano, máte pravdu, je to politické rozhodnutí, ale i v tomto případě komise pečlivě naslouchá názorům a stanovisku poradního výboru o OŠ. Je to pracovní skupina s chemickými experty a jsou to právě oni, kteří poskytují poradní služby, pak jsou tam sociální partneři, to je součást procesu, je to upraveno smlouvou a na tomto základě se vytvářejí priority. A jakmile jsou upraveny v seznamu tyto chemické látky, tak se provede vědecká práce, a z vědeckého hlediska se to pak předá komisi, pak poradnímu výboru. A je to tripartita. Máme zaměstnavatel, zaměstnance, vládu. Ti pak projednají všechny tyto záležitosti a pak je vnější studie, externí studie, která zkoumá náklady a další věci a pak e, členové pracovní skupiny dostanou všechny tyto informace a pak v tomto světle poskytnou stanovisko. A toto stanovisko je přijato poradním výborem na plenárce a veškeré tyto informace z tohoto materiálu se pak zveřejní, takže komise za, ano, nadále musí ehm, fungovat hodnocení dopadu, to konzultace s DG Grow, DG Enf, DG Sante, jednoduše všechny odbory komise se dají dohromady. A pak je tady fáze kdy ten orgán pro hodnocení dopadu určí, zdali libitní hodnoty, eh, které se předjímají, jsou rozumné a opodstatněné. A pak, pokud překonáme tuto překážku a toto se pak dostane do parlamentu, a pak je to ve vašich rukou a pak je trialog, kdy každá z našich institucí se hraje svou roli. To je základ, na kterém se realizují tyto diskuse. No, sice jsem možná zašla příliš do detailů, ale chtěla jsem na ten proces zareagovat jasně a jasně zareagovat na vaši otázku. Čili tolik otázky, které, myslím, byly na mou adresu a teď kolegovi. Děkuji, Charlotte. Ano, ten seznam byl, myslím, že rozdělen velice jasně. Tak nejprve nezávislost Evropské agentury pro chemické látky. Jsme nezávislí. Nezávislí můžeme být pouze, pokud jsme transparentní. Snažíme se dělat co nejvíc, abychom byli čím dál tím transparentnější ale jsme otevřeni jakýmkoliv otázkám, jakémukoliv dotazování, jakémukoliv požadavku na dotazy ohledně toho, co děláme. Budeme reagovat, protože transparentnost je základem nezávislosti. A pak máme kontrolní mechanismus. Máme vedení, eh, představenstvo, jsou tam dva zástupci z komise, já jednám s parlamentem v rámci výboru Envy, zase tam se zkoumá nezávislost, já klidně přijdu za vámi jednou ročně, pokud chcete se dotázat mě na naší práci. Pokud je o metodologii a hospodářské aspekty. A to je jeden z důvodů, proč máme tolik eh, vědeckých agentur. Víte, při eh, vytváření vědecké agentury vytvoříte orgán, který eh, veřejně informuje komise a komise pak iniciuje politickou diskusi. Takže je tady vědecký pohled pro ochranu a také z toho vyplývající výstup politický. A pak je to díky tomu ještě transparentnější. Takže bych dokonce řekl, že sama struktura chemické agentury je základem pro komisi a díky tomu pak máte jasno v tom, jaká je věda a jaká je politika. Čili toto rozdělení je pak jasné. Pokud jde o metodologii, tak tady nechci zabředávat do detailů, Mohli bychom se o to snažit, ale nemáme na to čas. Máme dokument, takové pokyny s našimi experty v ICE, kdy zohledňujeme eh, všechny aspekty. Je to společný pokyn pro vytváření těchto limitních hodnot při práci, to je vlastně podobné nebo stejné, eh, co používáme v REACH pro mm, ty DINO. Seznam jako takový. My nejsme schopni zveřejňovat úplně všechno na internetu ale můžete nám poslat jakýkoliv dotaz a my vám odpovíme. My poskytujeme informace komisi o oblastech, mm, které by mohou být, mohly být problematické. Jde o to také, co máme eh, zkoumat, na co se máme zaměřit, eh, to pak rozhodne komise, ale my dáváme eh, vědecký pohled, to platí pro REACH a pro další nástroje. A ještě, než dám slovo Kristu, pokud jde o CMR, tady vám nemohu poskytnout čísla, pokud by šlo pouze o karcinogeny, ale pokud se podívá na karcinogeny, mutageny, reproduktivní toxiny, tak nepom- si nespomínám, ale asi třetina je registrovaná v REACHi. Myslím, že dosahujeme pokroku a je důležité, abychom řešili těch zbývajících 400, které známe a musíme generovat údaje, abychom detekovali ty látky, které jsou karcinogeny, ale ještě o tom nevíme a kterým jsme, jsou exponováni zaměstnanci. A to je právě jedna z výhod eh, rýče. Poslankyně z Dánska prodleva mezi identifikací problému a e, mezi konkrétním krokem. Ano, to nás také trápí a my děláme, co je v našich silách, abychom to období zkrátili. Rád bych vám to vysvětlil. E, rád bych řekl, co přesně děláme, ale děláme, co je v našich silách, abychom právě udělali přesně toto. Dále seznam prioritizací v Ríči se nám podařilo sloučit hodně informací o chemických látkách, kde je eh, ta databáze největší eh, na celém světě. My provádíme vždy screening a spolupracujeme s členskými státy abychom prioritizovali látky v rámci říče. Dejme tomu, omezujeme možnosti využití. V tomto případě probíhá dialog s členskými státy a my řešíme nejlepší možný právní nástroj pro regulaci této látky. A je možné, že v rámci tohoto dialogu členské státy si myslí, že limit pro mm, exponování by měl být asi, by byl asi nejlepší. A to by měli tedy řešit s OŠem a prostřednictvím toho s komisí. Je to tedy dobrá spolupráce a děje se to prostřednictvím členského státu. Mnohokrát děkuji za prezentaci za výměnu názorů, za odpověď na všechny otázky našich poslanců. Děkuji za čas a snad se uvidíme opět, až budeme řešit eh, dál otázky, kterých jsme se teď dotkli. Thank you so much.